So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich tak vážené kolegyně a kolegové, eh, Vítám tu eh, ty, kteří eh, včera s námi seděli až do večera a za, vítám tu i další zástupce komise. Hned na úvod bych se chtěla zeptat na pořad jednání. Ptám se, zda k němu jsou nějaké poznámky, přání nebo něco podobného. Vidím, že tomu tak není. V tom případě považuji pořad jednání za přijatý. Dnes máme tak trošku eh, méně nabitý program, což se ale změní, jakmile přijdou diskuze o absolutoriu a potom krátce před hlasováním. Ještě krátce eh, oznámení. Eh, jsou tu k dispozici jazyky, o které bylo požádáno, a pak tu máme doporučení koordinátorů z 23. ledna, respektive 21. ledna, které byly rozeslány 23. ledna. Jsou k tomu nějaké otázky, prozby, přání nikoli. V tom případě můžeme zkrátka pokračovat. Pak eh, tu máme misi výboru KONT eh, do České republiky. Eh, já bych se chtěla ještě zeptat, zda jsou k tomu nějaké přání, otázky nebo něco podobného. Komise včera ještě učinila pár poznámek na toto téma, takže možná ze strany komise by ještě mohl padnout nějaký návrh kam bychom měli jet, nebo eh, jestli Olaf má nějaké speciální přání nebo speciální návrhy. My jsme včera hovořili o tom textu, eh, aby to bylo velice Eh, srozumitelné, protože to bude politické téma, aby bylo jasné, že nejsme žádní auditoři, že jsme výbor pro eh, rozpočtovou kontrolu, takže to bude politická mise. Takže zatím jsme neměli čas eh, ani možnost vytvořit nějaké hodnocení. Znamená to, že to bude politická mise a budeme se ptát na jednotlivé systémy, a nechceme eh, budit dojem, že jsme tam v nějaké špatné roli. Eh, má tedy komise nějaké podněty nebo návrhy, zda bychom se měli podívat na něco speciálního, nebo má Olaf nějaké podněty? Tak já bych dala slovo paní Borchman možná, která je vhodnou partnerkou v rozhovoru, jak jsme viděli včera. Možná si vezměte jiný mikrofon. Ano, tohle je mnohem lepší. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem vás takhle probudila. Jenom bych chtěla říct, že vám děkuji za to upřesnění, že je to politická mise, že je to zjišťovací mise, kterou eh, budete provádět samozřejmě. Auditoři hodnotí dodržování předpisů a pohybují se v tomto kontextu a jak víte, tak probíhají audity České republiky. Pokud jde o návrhy na to, co byste měli dělat, tak já si myslím, že z pohledu auditu bych spíše navrhovala, nechoďte tam, kde už jsme auditovali my, protože tam probíhají audity. To je spíš ale takové doporučení. Kdyby, takové doporučení nevěnovat se těm projektům, které už pokrývají naše audity. Kromě toho, když se podívám na ten návrh programu, tak hodláte se setkat s různými nevládními organizacemi, jestli to chápu správně, a taky s národními orgány, včetně eh, toho, co spadá jaksi pod moje kompetence, to zase je platební agentura, eh, to je vaše volba. A u předchozích misích eh, jste se také setkávali s platebními agenturami. V podstatě jsou to oni, kdo má na starosti zprávu zemědělských fondů v členských státech. A nevidíme s tím žádný problém, abyste se s nimi setkali. Spíš jenom říkám, že bychom měli jaksi oddělovat účely těch návštěv. A to je asi z mé strany všechno. A pokud jde o návrhy na to, s kým byste se měli setkat a diskutovat politicky, tak já si myslím, že to víte lépe než já. Děkuji. Tak eh, já bych chtěla tak opatrně říci, že to, co jste právě eh, navrhla, eh, úplně nejde, protože my jednak nevíme, s kým jste mluvili nebo ne, takže těžko se můžeme vyhýbat lidem, kterých jste se ptali vy. A za druhé, výbor samozřejmě jede tam, kde eh, to od nás obyvatelé nejvíce očekávají. Nemůžeme jít přesně tam, kde žádné problémy nejsou. Musíme chodit naopak tam, eh, kde problémy jsou. Eh, takže my určitě se budeme zabývat i těmito otázkami. Je to ale nezávislé na vašem auditu, což jsme tak provedli stejně už dříve na Slovensku my v žádném případě netvoříme agendu podle toho, co se audituje a co ne, ale eh, podle toho, že to bude fact-finding mission a eh, důležité otázky eh, ohledně střetu zájmu budeme řešit. A bylo by divné, kdybychom jeli jenom tam, kde zaručeně žádné problémy nejsou. To by potom byla podivná role výboru pro rozpočtovou kontrolu. Uděláme to tak, jako to děláme vždycky u Fact Finding Missions a tentokrát to tak uděláme taky. Je to všechno jasné? Potom Ilse van den Abelen, eh, vedoucí oddělení pro audity. Děkuji vám za slovo. Já jsem z vedoucí oddělení auditu a střetu zájmu z DG Regio eh, ohledně České republiky. Chtěla bych eh, se zeptat na dvě věci. Za prvé, chtěla bych vyjasnit název této mise, eh, protože hodnotit dodržování předpisů správního a kontrolního systému a hodnocení jeho efektivity ohledně vyhýbání se střetu zájmu, to je přesně to, co děláme my v auditních misích. Takže to by byla duplikace a překryv s našimi audity, kde jsme právě eh, uprostřed procesu, jak víte. Takže bylo by dobré vysvětlit, vyjasnit, že tohle skutečně není audit, že je to eh, fact-finding mission. A není potřeba to vyjasňovat pětkrát, už to vyjasněné máme, ano? Dobře, a potom bychom chtěli nabídnout pomoc při organizaci setkání s auditním orgánem, protože to máte na programu, tak kdybyste ocenili naši pomoc a kolegové jsou vám samozřejmě k dispozici pro jakákoliv případná další objasnění eh, při přípravě této mise. Tak já prosím o vaši, z vaší strany o respekt k parlamentu a v to, respekt k tomu, že e, pojedeme tam, kde je to naším úkolem. Dělali jsme to tak na Slovensku, v Řecku, tam jsem byla na více misích a jak říkám, bylo by divné, kdybychom se vyhýbali problematickým otázkám. Takže já prosím tak trošku o normalitu a o to, abychom to dělali tak, jak to děláme i jindy a jinde. Fact-finding mission je něco naprosto normálního a i tato bude zcela normální. Děkuji každopádně za podporu. A pak tu máme eh, z Ample Marka Schaefhauta, eh, úřadujícího ředitele. Nechce si vzít slovo, dobře. Za Olaf pan Ernesto Bianchi. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, že jste mi dala slovo. Já toho nemám příliš moc co dodat. Já jsem četl váš návrh programu a myslím si, že je velice dobrý. Přejeme vám hodně zdaru. Pokud vás můžeme jakkoliv podpořit, tak vás podpoříme a těšíme se na to, až se vrátíte a e, budete nás informovat o tom, co jste zjistili. E, děkujeme vám moc krát za to, že jste se tak intenzivně zabývali e, těmi otázkami, které jsme zjistili na Slovensku. Tam výbor kont velice přispěl k tomu, že na, urči- na mnohé věci začalo být pohlíženo jinak. Není to vždy příjemný úkol výboru kont, ale i Olaf má stejný nepříjemný úkol ale samozřejmě s trochu jiným spektrem práce, než může vykonávat výbor. Eh, děkuji eh, moc krát ještě jednou za tu velice dobrou spolupráci s Olafem. Eh, chce někdo z kolegů něco říct? Má někdo z poslanců nějaké otázky nebo další doporučení ohledně cest nebo této cesty? Takže to provedeme tak, jak doporučili koordinátoři. Vidím, že nejsou žádné změny ohledně kalendáře. Paní Strugáriu, prosím. My jsme o tom diskutovali, je to taková myšlenka, mohlo by se to řešit i na úrovni koordinátorů. Já vím, že se o tom mluvilo na konferenci předsedů, ale aby, aby se hlasovalo o usnesení až po misi. Aby se dala, aby se dalo integrovat to, co zjistíme do toho usnesení. Já to přednesu koordinátorům, už jsem byla oslovena v tomto ohledu a um, to se, to, to se musí rozhodnout na konferenci předsedů, kdy uh, se bude dělat usnesení, ale uh, byla jsem už požádána a už, už jsem tady byla oslovena eh, ohledně toho, že bychom to měli zkrátka tedy rozeslat a poprosit koordinátory o zpětnou vazbu. V pořádku? Dobře. Všechno jasné? Tak to by bylo k myslím všechno. Bude to určitě zajímavá cesta. A další bod pořadu jednání to je kolega Kristoforu, který je zpravodajem pro zvláštní zprávu o absolutoriu 2019. Je to 16 2019 eh, Evropské eh, eh, účty životního prostředí, užitečnost pro tvůrce politik se dá zlepšit, takový je název té zprávy. A auditorem je Joao Figueiredo, Zadní řady jsou plnější než přední řady, vidím, tamhle sedí. Srdečně tu vítám eh, členy eh, účetního dvora ve výboru KONT a prosím vás o slovo. Děkuji za slovo a děkuji za pozvání Evropského účetní odbor, by stručně prezentoval tento, tuto auditní zprávu, která se týká ekologických um, ekonomických účtů a budu to velice stručně prezentovat. Hlavní otázky. První se týká toho, proč jsme tento audit udělali. A um, um to proto, že tyto účty jsou spolehlivým zdrojem informací pro ekologické politiky jako cíl držitelného rozvoje a sedmý eh, environmentální akční plán mm, aktuální, spolehlivé informace jsou zásadní, abychom mohli monitorovat um, pokrok směrem k udržitelnému rozvoji a um, tyto účty jsou statistickým rámcem, který popisují vztah mezi e, e, environmentálními otázkami a ekonomikou. Kvalita a relevance těchto ekologických účtů je klíčová, abychom mohli maximalizovat její dopad. Um, Mm, takže toto souvisí s klíčovými informacemi eh, pro monitoring eh, environmentální politiky v Evropské unii. Eh, další prvek, který chci zmínit, na který chci upozornit, je obecný rámec toho, jak se tyto mm, výkazy nebo účty vypracovávají. Je to samozřejmě systém informací, e, kterých se týká členských států, které kompilují data, mm, poskytují je v rámci určitých časových lhůt a informují o kvalitě dat. Poté e, mm, máme e, velice důležitou roli, kterou dělá Eurostat, který sbírá ta data, poskytuje metodologii, doporučení, posuzuje kvalitu dat produkuje zprávy a koordinuje pilotní studie. Je to evidentně systém, rámec tedy statistických informací ehm, týkající se členských států, národních orgánů i komise. O co jsme tedy žádali a jak? Jak jsme kladli otázky v tomto auditu? První eh, hlavní otázka byla, Eh, stanovila komise um, spravovala dobře EEAA, EEA, ty ekonomické environmentální účty, a my jsme posoudili, jak komise řídila vývoj těchto EEA a zda plní potřeby evropských um, politických činitelů. Takže, jaká jsou naše zjištění? První, strategický rámec pro evropské environmentální účty ještě není komplexní. A my jsme konstatovali, že Komise dosud neskompilovala plnou, eh, plný, mm, plnou skladbu EAA. Neexistuje dokument, který by stanovil eh, střednědobé a dlouhodobé potřeby pro monitoring a politiku. A potřeby těchto účtů potřeba těchto účtů není jasně vyjádřena. Um, pro monit, politický monitoring. Strategie nebyla doplněna komplexním akčním plánem. Existuje strategie pro EA, e ale není akční plán, jak ty cíle implementovat. Následné strategie opakovaly některé strategické cíle již více než 10 let. Některá další zjištění se eh, týkala některých nedostatků, které jsme hmm, našli během našeho auditu. Nedostatky při implementaci EEA snižovaly jejich relevantnost pro politiku. Komise implementovala tyto moduly bez plné analýzy eh, přínosů a nákladů. Implementace EEA e modulu trvalo asi 10, trvala asi 10 let. Komise také nevyužila e, modely EEAA ve všech relevantních politikách. Například se plně nevyužívají pro monitoring klíčových politik, monitoring SDG a sedmého EAP Tyto moduly se e, publikují zvlášť, e, což neumožňuje integrovaný pohled. E, uživatelé užívají alternativní zdroje dat, které poskytují tento typ přehledu. Mm, konečné závěry, konečná zjištění souvisí s mm, výzvami při sběru aktuálních, vysoce kvalitních dat. Co se týče výzev při eh, sběru dat, tak jsme eh, konstatovali, že některá data jsou eh, publikována častěji, než ehm, se žádá, ale ne vždy jsou ehm, využívány všechny možnosti ehm, poskytovat data. Nedostatek kalendářů bránil uživatelům, aby dopředu věděli, kdy data budou k, eh, k dispozici. Jsou tady tedy výzvy v kvalitě dat. Data členských zemí nebyly doprovázeny dostatečnými informacemi, aby Eurostat mohl plně posoudit kvalitu dat. Eurostat řešil problémy, které um, otevřely jednotlivé členské státy ale e, ta doporučení trvají několik let a mohou e, mm, omezit kvalitu dat. Proto jsme podali tři doporučení. V podstatě první je strategický rámec pro EE e a data, a posílení strategického rámce. Druhé i souvisí s relevancí modulů pro politické rozhodování. A na závěr třetí doporučení souvisí s, e, s daty, s těmito environmentálními daty. Musím říci, že, že poslanci, že my věříme, nebo jsme rádi, že jsme provedli tento audit a um, Měli jsme tedy mm, plnou a loajální spolupráci s komisí a také jsme velice rádi, že eh, komise akceptovala mnoho našich doporučení. Takže jsme rádi za tuto spolupráci a také jsme spokojeni s konečnými výsledky. Děkujeme za tuto velice dobrou zprávu. Chtěla jsem se zeptat, zda komise nebo ty jako zpravodaj se k tomu chceš vyjádřit? Pokud komise chce, chce vyjádřit jako první, pak tedy dostaneš slovo. Paní Kristin Liberts. Děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit anglicky. Děkuji za ten. Mm, děkuji parlamentu za to, že se tomuto tématu věnuje. Také děkuji účetnímu dvoru za tuto zprávu za mm, spolupráci. Myslím, že bylo jasné během auditu, že jsme si vědomi mnoha nedostatků, které jste identifikovali v těch zjištěních a že práce pokračují a ehm, ehm, my akceptujeme všechna ta doporučení zlepšení eh, strategického rámce, relevance účtů, chceme mm, produkovat informace, které budou užitečné. Ehm, dále chci eh, se chvilku věnovat našim plánům. Již minulý rok bylo připraveno Eh, byla připravena před auditem eh, strategie mm, environmentálních účtů, bylo to projednáno s členskými státy. Vy jste zmínil Eurostat, ale v podstatě jsou to národní statistické um, orgány, které eh, přinášejí tu strategii pro příští léta. Um, my jsme připravili um, um akční plány, jak my jsme to už pro, jednali s eh, experty v členských zemích, tu implementaci, i když ten akční plán už existoval, nyní jsme skutečně prioritizovali akce, abychom zlepšovali relevantnost účtu a Již jsme stanovili určité milníky a připravíme odhady, tak jak jste o to požádali. Také eh, jsme předpokládali střednědobou revizi, která by měla začít tedy příštího akčního plánu roku 2020. Tato revize C2 tedy by nám mohla umožnit řešit doporučení, které jste pro takže vypracovat dlouhodobou perspektivu, datové potřeby pro eh, environmentální účty, jak eh, šířit ta data, aby uživatelé eh, o nich věděli dopředu. A když budeme ta data zveřejňovat, tak jste také zmínili, že ty účty, mm, ty moduly, které nejsou nějak eh, spojené. Já chci zdůraznit, že každý modul již mm, spojuje eh, určitý počet statistik, které jsou k dispozici a každý ten jednotlivý modul už ehm, prezentuje tedy data eh, v určitém kontextu a ukazuje, jak ty informace spolu souvisí. To jsem tedy chtěla říct. Možná by mě zajímaly názory parlamentu. Pokud chcete, tak vám to mohu dále vysvětlit. Děkuji vám, paní Verc. A nyní pan eh, zpravodaj Lefteris Kristoferu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že toto téma je naprosto zásadní pro nás, tedy tato studie ekonomických, environmentálně hospodářských účtů. Byly to, již tu zmínilo, již tu zaznělo, že je nutné mít ty nezbytné strategie a samozřejmě všichni s nimi souhlasíme. Uh, Často hovoříme o ekonomických nákladech těchto strategií, nicméně prostřednictvím těchto EEEA se prokazuje, že mohou hrát naprosto zásadní roli pro to, aby existoval určitý striktní monitoring nad těmi environmentálními politikami, protože zatím nejsou příliš kontrolovány. Takže já tímto vítám tuto výtečnou práci, kterou provedl účetní dvůr opravdu výtečná práce pana eh, Figueredy a také si cením práce Evropské komise, protože pro nás je velice důležité to, že je třeba zdůraznit, že je tu opravdu velký nedostatek tím, že nebyla provedena eh, ta příslušná nákladová studie. Máme tu environmentální politiky a tady je třeba opravdu zdůraznit, kdo má platit eh, náklady za určité iniciativy. Pokud komise schválí zprávu účetního dvora, tak eh, v příštím roce pak můžeme mít další podobnou studii, ale nesmí se to omezovat pouze na teoretickou oblast, musí to přejít do praxe. A pak pro členské státy. Tady zůstává velice jasné to, že členské státy nezdělují včas ta nezbytná data, a to vlastně vede k selhání, k neúspěchu tady toho úsilí těch evropských environmentálně hospodářských účtů. Nemohou pak být efektivní. Takže je zřejmé, že tu budou určité dopady, když se tyto údaje posílají se spožděním z členských států. A my v Evropském parlamentu si myslíme, že je naprosto zásadní Eh, že ty zprávy, které vypracovává účetní dvůr a příslušná doporučení, která z nich vycházejí, a že komise by je měla zapracovat a uplatňovat ta doporučení. Samozřejmě my si uvědomujeme, že jsou tu závažné nedostatky s ohledem na tu strategii pro evropské environmentálně hospodářské účty, zejména v období 2019 až 2023. Měl by existovat nějaký konkrétní akční plán, který by zapracoval právě ten příslušný harmonogram a ty eh, nejzásadnější milníky. Tady se nespecifikuje, to, jak je třeba zhmotnit tyto aktivity a to, že je třeba zapracovat ty cíle a pak stanovit konkrétní data pro splnění těch cílů. A pak eh, náklady, efektivita. Tady bychom potřebovali také mít aktuálnější informace. Ze střednědobého hlediska nám komise může poskytnout informace o té první fázi, která se bude týkat údajů týkajících se sběru údajů a pak následně po analýze nám poskytne více informací. Já tedy opakuji, my podporujeme iniciativy v oblasti udržitelného rozvoje, to je důležitá oblast, která se nyní rozvíjí po Evropské unii, ale zároveň je to velká výzva. Je to výzva také díky tomu novému eh, Green Dealu. Eh, vlastně všechny politiky, kromě samotných environmentálních politik, by měly zapracovat eh, tu otázku udržitelnosti. To znamená být lépe připraveny eh, na samotné řízení celého procesu. Dále je třeba brát v potaz transparentnost, navýšit efektivitu fondů EU a také brát v potaz, že pouze takto můžeme opravdu posílit environmentální politiky a dosáhnout těch očekávaných pozitivních výsledků. Um, gibt es weitere Wortmeldungen? Děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Prosím. Oui, merci, madame euh, la présidente. Je voulais remercier la Cour des comptes d'avoir... Euh, Děkuji, já chci poděkovat účetní dvoru za tuto um, velice zajímavou um, zprávu a panu kolegovi Kristoferu za jeho návrh, který je velmi vyvážený. Já jsem měl jenom několik připomínek. Eh, vy jste, pane zpravodaji, je připomněl, že nová Komise začala pracovat na začátku prosince a e, environment je absolutní prioritou e, pomocí paktu Zelený díl a e, bezkarbonová ekonomika do roku 2050. Poslední volební kampaň, tam jsme mm, všichni byli Eh, interpelováni občany aby jsme také kolektivně souzeni za naši společ, kolektivní schopnost věci zlepšit. Evropská um, unie, eh, tedy eh, mám vysoká očekávání v této oblasti, pokud je naopak zklame ty občany, tak ještě zhorší tu propast mezi občany a institucemi. Takže to je odpovědnost, které se musíme zhostit. Ehm, a je na nás, abychom měli přesné eh, indikátory. A um, včetně mm, vody je asi nejvíce schopný dosáhnout našich cílů. Jak je možné vybrat moduly, jak se mohou vyvíjet v čase, to je důležité zdůraznit. Brzo budeme hlasovat v plénu o legislativním textu, který bude harmonizovat eh, pravidla pro eh, trvalé účetnictví a taxonomii. Takže rozšíří tu oblast jenom, nejenom na kritická, ekonomická kritéria investice, ale také ekologická, sociální a governance. Takže to bude skutečný pokrok. A abychom byli úspěšné, tak je nezbytné, aby eh, tyto naše nástroje odpovídaly potřebám, eh, které se musí vyvíjet. Jeden eh, na věc, která mě znepokojuje, mm, Účetní dvůr zdůrazňuje, že některé e, členské státy neposkytují data, e, aniž by mm, dostali nějaké sankce. A já si myslím, pane e, zpravodaj, že myslím, mm, že žádat v poslední odstavci komise, aby vybíjela tlak na členské státy, aby ty definice byly aplikovány srovnatelně, aby ty indikátory odpovídali a já eh, nebudu zacházet dál. Ehm, chci využít všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom viděli, co je přesnější. Mm, a mm, bylo možné, aby mm, tedy ta eh, data byla harmonizována. Děkuji vám. Já sdílím názor eh, vás obou. Mě to překvapilo, že jsou členské státy, které vlastně vůbec nic nedodávají a dále jsou členské státy, které dodávají data, která nejsou platná nebo bez kontextu jsou poskytována. Nejsou tedy možná bezcená, ale minimálně nejsou platná, nejsou ověřitelná eh, v tomto kontextu. Eh, dále mě překvapilo, že po té, co tak už dlouho eh, mluvíme o zeleném dílu, tak stále nejsou žádná validní data, tedy ehm, celkový pohled na ty souvislosti a ta data ehm, stále nejsou tedy validní. Takže tady eh, chci poděkovat účetnímu dvoru, že na to upozornila v příštím čase bude hodně legislativy k zelenému dílu a pak by bylo výhodné a dokonce nutné, abychom měli plně validní data. A tím eh, mohli také argumentovat, protože nechceme ehm, dosahovat něčeho jenom pro Evropu, ale také, aby ostatní mohli akceptovat naše data, což může fungovat jenom, když budeme mít validní data E, pozbíraná v určitém kontextu, která budou srovnatelná. A budou se vztahovat celé, k celému kontextu. Je to, mi připadá velice zajímavé a možná by komise mohla říci, která, e, které státy to nedodávají, jaká opatření ta komise doposud tedy přijala Děkuji. V první řadě bych chtěla poděkovat eh, za vaši podporu ve věci evropských environmentálních hospodářských účtů a také důležitost, jak jsou statistiky významné i pro vaši práci. A k té vaší konkrétní otázce, které členské státy neposkytují data, tak v současné době máme problémy s třemi státy, používáme veškerý potenciál veškerých právních nástrojů, které máme k dispozici, tedy hodnocení, plnění. Také podporujeme země prostřednictvím toho, co je obsaženo v nařízení. Je to již od samotných těch pilotních projektů a Podporujeme tedy ty tři země, které patří mezi menší země, nemají technické prostředky a pro tyto země máme takové, řekněme, důvěryhodné odhody, odhady týkající se těch EEA. E Samozřejmě potřebujeme údaje na úrovni eh, národní, také je dobré mít údaje o regionální úrovni, proto jsme toto připravili tak, abychom měli ty evropské hospodářské účty a apelujeme tedy na členské státy, aby zaváděly nezbytné metodiky a nyní je to ale zřejmé prostřednictvím Green Dealu. To environmentální hledisko se stává čím dál důležitější a my si samozřejmě uvědomujeme, že ta očekávání ze všech stran narůstají a pracujeme na tom. A do jaké míry jsou ta data vůbec spolehlivá? To je něco, o čem účetní dvůr hovořil velice obšírně, takže eh, mohla by komise se také ptát účetního dvora na spolehlivost dat, protože eh, ta data se sbírají někdy na regionální úrovni. Víme, že tam jsou úplně jiné statistické eh, systémy, jiné způsoby měření, takže do jaké míry jsou ta data vůbec validní, ta, která přicházejí. Já bych se na to chtěla zeptat ještě jednou komise i účetního dvora ta data, která máme, jsou opravdu platná. Samozřejmě mohli bychom mít těch dat víc, eh, dostávat je dřívěji, ale opravdu jsou, eh, myslím, objektivní a srovnatelná. Tak při nejmenším v mé vlastní zemi bylo pár problémů za poslední dobu. Takže ten váš paušální stoprocentní výrok mi dělá trošku starosti, protože v Evropě, to, v Evropě nikdy nejsou všechna data validní, to jsem ještě nikdy nezažila. Hezky jste to řekla, ale já tomu úplně nevěřím. Tak ještě účetní dvůr poprosíme o slovo. dat. Ohledně validity dat, mohl byste nám ještě něco říct, prosím? Rückmeldung geben nějakou zpětnou vazbu. Děkuji vám, paní předsedkyně, že mi dáváte slovo. Pokud dovolíte, já bych eh, rád ještě učinil několik dalších připomínek po té, co se vyjádřili poslanci vašeho výboru a po té, co jsme si vyslechli reakci komise. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaj, panu Kristoforovi, za tu komplexní zprávu Um, po naší zprávě. Vyplývá tu, že evropské hospodářské účty jsou opravdu důležitým nástrojem pro monitoring celé řady politik, pod kterých spadá eh, životní prostředí. To je samozřejmě velice důležitá skutečnost. Jak pan Boje řekl, je také velice důležité s ohledem na budoucnost, protože je to opravdu velice propojeno s tím novým Green Dealem. A bude to důležitý nástroj, prostřednictvím kterého budeme monitorovat implementaci nejrůznějších politik obsažených v Green Dealu. A také bych ještě chtěl zareagovat na ten eh, dotaz, který položil pan Boje, co se týče eh, těch eh, prodlev ohledně tedy plnění lhůt, a které jsou voleny na členské státy, aby zasílali údaje. Protože v naší zprávě jsou data, je to tabulka 3, a pak odstavec 50. Ty informace eh, máte k dispozici, tedy to, na co jste se konkrétně dotazoval. Nicméně komise již odpověděla na některé tyto otázky. A pak ještě paní předsedkyně se ptala na otázku validity těch údajů a konkrétně účtu. Tak tady bychom chtěli upozornit na odstavec 52 Myslíme si, že Eurostat by měl vyžadovat více informací o členských státech, co se týče validity dat, a které zasílají komisi. No a v neposlední řadě, co se týče těch dotazů, jaké tedy kroky ze strany komise tu mohou být vůči členským státům, které nezodpovídají úplně nebo včas, tak také v té naší eh, zprávě máme určitý text o tom, konkrétně doporučení 3, kde stanovíme, že komise by měla využívat ty již dostupné nástroje, aby vylepšila otázku včasnosti poskytování údajů ze strany členských států. Takže ty údaje, ty nástroje, ty nástroje již existují. To, čímž může komise tlačit na členské státy, aby poskytovali včas informace. A ještě, paní předsedkyně, bych chtěla říci, že ta doporučení účetního dvora, a tato, audit, a tato auditní zpráva jsou opravdu společným výsledkem práce vykonané společně s komisními službami. Oni chápou, kde jsou slabé stránky um, toho systému. A my také rádi bychom věděli, co už komise dělá ohledně plnění těch našich doporučení. Děkuji vám. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám moc krát. Ještě se určitě na to budeme dívat blíže. Spravodajem je Lefteris Christoforu. Lefteris, chceš si ještě na závěr vzít slovo? Já jsem chtěl pouze říci, že společným záměrem jak účetního dvora, tak komise a mne samotného, jakožto zpravodaje, a také stínových zpravodajů je společná věc, tedy podporovat environmentální iniciativy a následně, aby ty iniciativy nebyly bez kontroly, protože ekonomika a životní prostředí jdou ruku v ruce. Evropská unie by měla mít pro vše vypracovanou analýzu nákladu efektivity a nemůže v environmentální politice selhávat kontrola. Všichni by měli pracovat pro to, aby byly dosaženy cíle, které jsme zatím nedokázali splnit. Takže já ještě jednou děkuji za ochotu komisie a za výtečnou práci účetnímu dvoru. A já děkuji všem třem zpravodaji, komisi i účetnímu dvoru. Srdečně děkuji. A teď naštěstí jsme to stihli trochu dříve, máme časový předstih. Kolega Flanagan už tady je, za což děkuji. Takže jdeme na bod číslo 5. Je to zvláštní zpráva eh, stabilizace příjmu zemědělců, eh, souborný eh, soubor nástrojů, ale e, nízké využívání nástrojů a nadměrné kompenzace, které je třeba řešit. A e, já dám nejprve slovo účetnímu dvoru, e, tedy panu Samo Jerebovi, aby nám zprávu představil. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji za příležitost představit tuto zprávu o nástroji pro stabilizaci příjmů zemědělců. Já se budu soustředit především na to, co jsme zjistili a na následná doporučení, a to zejména tam, kde nebyly Evropskou komisí přijaty. Během auditu jsme proskoumali úplnost eh, evropských nástrojů, které se nabízí na zvládání rizik a krizí a zkoumali jsme, zda řízení rizik a krizí bylo eh, efektivně implementováno a zda vedlo k výsledkům protože eh, Evropská unie eh, spustila opatření pro sektor ovoce a zeleniny po ruských sankcích v roce 2014. Já bych chtěl tedy stručně představit naše zjištění. Pokud jde o nástroje pro řízení rizika, zjistili jsme, že využívání evropské podpory je nízké. 17 členských států neimplementovalo tuto podporu, jak je vidět tedy na mapě. Víc než 90 plánovaných eh, veřejných výdajů EU jde na pojištění. Zbytek na vzájemné fondy, včetně nástroje pro stabilizaci příjmu. Zatím z toho čerpalo pouze málo zemědělců. Vlastně asi 8% pojištěných zemědělců čerpá podporu od Evropské unie v rámci pilíře 2. U dvou členských států, které využívají nejvíce podporu, toto pojištění, Itálie a Francie, tak tam vysoká část těch fondů se, po, se používá ve vinařském sektoru. Domníváme se, že se zhruba 41 miliardami ročně hrají přímé platby významnou roli v rizikové strategii eh, v zemědělců. Čím vyšší je podíl přímých plateb, tím nižší je využívání pojištění a naopak. Přímé platby také posilují odolnost farmářů a to dvěma způsoby. Fungují jako neustálý dodatečný příjem pro zemědělce a také pomáhají zemědělcům eh, posilovat odolnost pomocí environmentálních požadavků, požadavků eh, pakliže, tyto, pakliže to vede ke změnám jejich chování. Jde o greening eh, a rotaci plodin. Eh, I to považovali dotazovaní zemědělci za nejdůležitější preventivní opatření na úrovni farmy. Některé nástroje Evropské unie se překrývají a poskytují protiřečící si pobídky. Některá výjimečná opatření byla využita na reakci na klimatická rizika, což ale nemusí být v souladu se strategií některých dalších nástrojů, jako je pojištění. Znamená to, že pojištěný zemědělec nemohl těžit z výjimečných opatření, což je pro něj odrazující je vysoká pravděpodobnost, že bezpodmínečné zavedení výjimečných opatření bude mít vliv na pojišťování. Bude to odrazovat zemědělce od pojišťování, protože budou spíše cílit na těžení z ex post opatření. Pojištění a vzájemné fondy se budou doplňovat pouze, když budou eh, cílit na jiná rizika. Členské státy schromažďují informace o schématech řízení rizik, které komise nezbírá. Některé výstupové indikátory, jako je pojištěná plocha nebo hodnota pojištěného kapitálu, se schromažďují na úrovni členského státu, například ve Francii a v Itálii. Komise tyto informace neschromažďuje, aby měla přehled o evropské úrovni výsledkový indikátor procento zemědělských podniků, které se účastní schématu řízení rizik, který používá komise, je příliš vágní a nedá se snadno srovnávat napříč členskými státy. E, teď bych se chtěl soustředit na výjimečná opatření v sektoru ovoce a zemědělství na základě ruského embarga v roce 2014. Tam to bylo celkem 530 milionů eh, z evropských výdajů. Zjistili jsme, že nebyla eh, žádná specifická kritéria pro využití těchto výjimečných opatření. Největší podporu dostali pěstitelé jablek, eh, protože ti měli největší ušlý zisk. A zjistili jsme, že navzdory ruskému embargu eh, množství vyvážených jablek vzrostlo, a to i do zemí mimo Evropskou unii, což znamená, že se našly jiné trhy než Rusko. Eh, hodnota exportu poklesla v roce 2014, ale potom se neustále zvyšovala až do roku 2017. Ten pokles byl ale nižší než pokles v roce 2009, kdy nebyla zavedena žádná nouzová opatření. Výjimečná opatření trvala čtyři roky a dospěli jsme k závěru, že byla využita také k řešení struktura, eh, problému se strukturálním přebytkem broskví a nektarinek. Tady na tom grafu je vidět trend eh, vzrůstu produkce produkce nektarinek a broskví do roku 2017. Nalezli jsme také případy nadměrné kompenzace, neboli eh, eh, podpora z Evropské unie za jablka stažená z trhu byla vyšší než cena těchto jablek. Tím pádem toto opatření bylo poměrně atraktivní a dospěli jsme k závěru, že náklady na tato schémata jsou eh, vysoké. Vzhledem ke jejich povaze bylo snadné vyrobit šťávu z, těch, z tohoto ovoce a nabídnout ho na trh k volné distribuci. A domníváme se tedy, že Evropská unie zaplatila vysokou cenu za zpracování brus, eh, broskví a nektarinek. Nakonec jeden litr eh, ovocné šťávy eh, stál až 4,25 euro, což je čtyřikrát více než litr ovocného džusu v supermarketu, protože většina, trhu, většina ovoce se dostala na trh zpátky, e, jakožto ovocná šťáva, ale velice málo se jich dostalo až k lidem e, v tísni. Dali jsme komisi několik doporučení. Ohledně preventivních opatření a nástrojů e, zvládání rizik doporučujeme komisi, aby motivovala zemědělce, aby se lépe připravovali na krize. V kontextu klimatických změn by veřejná podpora měla preferovat prevenci a adaptační opatření, aby farmáři mohli posílit svou připravenost připravenost a odolnost. Bylo by třeba navázat evropskou podporu na zemědělskou praktiku, který, kterou je omezovat škody a Dále by Evropská komise měla lépe monitorovat podporu eh, pro pojištění, zejména vzhledem k nízkému využívání eh, pojištění a vzhledem ke koncentraci na některé sektory a velké výrobce. Komise by měla vyhodnotit, zda tato podpora představuje evropskou přidanou hodnotu. Komise argumentuje, že eh, načasování tohoto produktu přišlo v době, kdy hospodářský cyklus není příznivý pro takovéto nástroje. Nám připadá tato argumentace neadekvátní, protože výsledky analýzy by zapadaly dobře do nového programu rozvoje venkova, který začíná v roce 2021. Dosažení evropské přidané hodnoty je jedním z hlavních cílů evropských financí a komise by ho měla uplatňovat na všechna opatření. Dalším doporučením je, že komise by měla monitorovat uh, výdaje prostřednictvím výstupových indikátorů, jako je pojištěná plocha nebo hodnota pojištěného kapitálu, což už funguje na úrovni členských států. Pokud jde o výjimečná opatření, doporučujeme komisi, aby objasnila kritéria pro zavedení a ukončení výjimečných opatření a aby se soustředila na eh, extrémní meteorologické eh, jevy, eh, a aby motivovala zemědělce k používání preventivních nástrojů, které jsou dostatečně vyvinuté a zemědělcům k dispozici. Komise si uvědomuje relevantnost těchto doporučení, ale chce si uchovat eh, manévrovací prostor a rozhodovat případ od případu. My nicméně trváme na svých doporučeních, protože navrhovaný přístup už se používá v několika členských státech a eh, Vytvoření systému na základě solidních kritérií je potřeba, abychom ukázali zemědělcům předem, že výjimečná opatření v případě extrémních klimatických událostí eh, se mohou uplatňovat pouze v ospravedlnitelných situacích. Eh, Kromě toho, čím více bude veřejná podpora nabízena v případě katastrof, tak tím nižší bude motivace farmáře vyhýbat se rizikům. Evropská komise by také měla upravit kompenzace v případě stažení zboží z trhu tak, aby eh, kompenzace nepřevyšovala eh, tržní cenu v době před krizí. Komise nepřijala tato doporučení vzhledem, ke své omezen, vzhledem k tomu, že chtěla řešit eh, situace případ od případu. My ale i tady trváme na svých doporučeních, protože je potřeba, aby metoda výpočtu byla známá předem, aby eh, se zemědělcům zajistilo rovné zacházení ve stejných situacích. Data o tržních cenách jsou snadno dostupná a dá se snadno zkontrolovat, aby kompenzace nebyla vyšší než tato tržní cena, aby nedošlo k nadměrné rovnoměrné kompenzaci. Komise by také měla e, stanovovat e, sazby nižší než 100% a usilovat o spolufinancování členských států. Děkuji vám moc krát za pozornost a e, doufám, že se nám podařilo také objasnit naši situaci ohledně doporučení vůči komisi. Velice rád odpovím otázky. Tak. Já bych mm, položila kolegu Leneganovi stejnou otázku jako předtím kolegu. Takže, Govi, eh, nejprve eh, komise eh, si vezme slovo, nebo zpravodaj? Co by si přál tady zpravodaj? Komise? Nebo vy? Komise. Komise jako první. Um, jsem slyšela, že tady jsou určité rozdíly s na, s, proti názoru účetního dvora, takže jsem zvědavá na uh, to. Ano, jsou tady rozdíly, ale to neznamená, že by ta zpráva nebyla hodnotná. Ta je velice užitečná. Vždy je dobré, když účetní dvůr um, prověřuje programy, které nyní probíhají tedy, aby eh, se zjistilo, jak je možné je zlepšit a jak přispět k tedy probíhajícím revizím a to včetně tedy výjimečných opatření, eh, včetně návrhu na reformu SZP, která je teď v Radě a parlamentu, což je další příležitost, jak ta zjištění eh, zohlednit. Takže eh, bereme na vědomí eh, tu zprávu. Eh, pokud ehm, mm, budeme akceptovat nutná opatření, když v některých bodech se rozcházíme, já zajdu do dalších detailů ještě. Neměli bychom eh, ale příliš zdůrazňovat rozdíly mezi účetním dvorem a komisí, protože účetní dvor konstatuje, že společná zemědělská politika obsahuje nástroje na zvýšení odolnosti farmářů. Nejlepším příkladem je systém přímých pladeb, který má významný dopad na stabilizaci příjmů farmářů, umožňuje jim lépe čelit klesajícím cenám nebo nižším produkci. Stávající eh, přímé platby jsou 40 eh, miliard ročně, což je značná suma. Eh, také je důležité mít správné nástroje pro řízení rizik a krizí, především v zemědělství. Ke, vzhledem ke své povaze je zemědělství obzvláště Eh, zranitelné, eh, příklad, ať je to třeba, třeba pknutí nákaz nebo eh, omezení obchodu a pak může se měnit příjem um, a je třeba mít nástroje na to, jak to řešit. A stávající politika pomáhá farmářům čelit této nejistotě podporou příjmu, tržních upatření, nástroje rizika, řízení rizika a e, nástroje podle, e, v rámci programu rozvoje e, venkova. A také různé nástroje, které jsou k dispozici v rámci SZP, v závislosti na míru, do jaké se využívají v jednotlivých zemích, se mohou navzájem posilovat. A také čas od času tam mohou být určité kompenzace nebo výměny což je předmět studií. Do jaké míry můžeme zajistit, eh, že v určité kombinaci budou mít nejlepší efekt. Čím se dostáváme k prvnímu doporučení účetního dvora podpořit farmáře, aby se lépe připravovali na krize. Komise chce zdůraznit, že stávající reformy SZP jdou přesně tímto směrem. Cílem je zajistit, aby zemědělci byli chráněni eh, co nejvíce proti nějakým velkým fluktuacím svých příjmů. A členské státy budou mít prospěch ve svých strategických plánech z větší flexibility, eh, lepší zacílení dostupných nástrojů, především souladu s novým, eh, tedy s přístupem založeným na výsledcích, což Mm, je záměr tedy spíše eh, ty výkony než jenom dodržování pravidle. Nástroje na řízení rizika budou povinné pro členské státy, a to včetně finančních příspěvků eh, k mm, pojištění nebo zajištění příjmů farmářů. Samozřejmě školení farmářů, abychom eh, zabránili rizikům. Ve vztahu ke druhému doporučení lepší design a monitoring Um, komise zdůrazňuje, že implementace nových nástrojů, například um, rizikový management, to trvá nějakou dobu. Jednak budování kapacit v národních administrativách, také zvyšování povědomí zemědělců samotných. A v tomto kontextu myslím, že se nikdy nedostaneme do situace, kde ehm, skutečné politiky budou takové, aby byly zajištěny třeba eh, pojistné splátky z mutuálních fondů. Takže ukazuje to, že velmi značný eh, počet farmářů nemá zájem o pojistné programy. Sam, chtějí si e, sami tedy e, mitigovat riziko na přípravu pro budoucí JZP, e tak tyto aspekty již byly eh, řešeny eh, v externích studiích. A eh, konsistentní otázka je, do jaké míry je toto možné v rámci tuálních fondů, abychom řešili mm, fluktuace příjmů, abychom se vyhnuli potřebě potřeby patření na podporu trhu Zkušenost nám ukazuje, že v praxi budete vždy, budeme vždy potřebovat výjimečná opatření. A tyto okolnosti nastanou. Um, chcete, tak, um, aby propukaly nemoci, aby docházelo tedy k obchodním sporům. Um, a dále se dostávám k třetímu doporučení. Účetní dvůr navrhl vytvoření mechanismu nebo kritérií eh, pro to, kdy výjimečná opatření by měla být zavedena. Zase je to problém, který eh, se objevuje opakovaně, nejenom ze strany účetního dvora, ale také v akadem- mezi akademiky, eh, že bychom měli vytvořit opatření, která by efektivně spustila tržní intervence nebo výjimečná opatření téměř automaticky. Komise a parlament um, konstatovala, že v této situaci nikdy nebudeme, že nikdy nenajdeme jednoduchý vzorec, který by pokryl mm, všechny okolnosti, které by mohly mm, spustit um, prudký pokles eh, příjmů farmářů Některá opatření které za eh, tímto účelem v podstatě mají velkou flexibilitu, protože jinak bychom se eh, dostali do situace, kdy bychom nebyli schopni intervenovat. A kritéria by postihla eh, opatření na trhu. Například, kdyby tady bylo kritérium, které by vyvolalo intervenci, tak trhy by mohly efektivně manipulovat ceny, aby eh, bylo dosaženo tohoto cíle, aby byla povinnost intervenovat, což není eh, nic, co bychom někdy podpořili, nebo směr, kterým bychom chtěli jít. Nicméně akceptujeme, že definovaná jasně ex ante kritéria mají svá rizika a e, musíme je mít na paměti a nestratit to ze zřetele. V tomto specifickém případě a tato opatření eh, proběhla tedy eh, v souvislosti s ruským zákazem v oblasti eh, ovoce a zeleniny. Ano, my jsme projednávali základ, na jakém došlo k té intervenci. Otázka, zda ty ceny byly pod tržními cenami, to mohlo vést k mm, nadměrné kompenzaci. Toto je poměrně výjimečný případ, nicméně třeba se na to podívat, budeme to revidovat v kontextu sekundární legislativy, která musí být eh, být spuštěna, aby využila tyto mechanismy, aby nedošlo k těmto záležitostem znovu do budoucna, protože my souhlasíme s účetním dvorem, a to je jistě i názor výboru, že bychom se měli vyhnout nadměrné kompenzaci. Bez ohledu na to, že v krizových situacích velice často prioritou je rychlá akce, vyslat signál trhu, zajistit stabilitu a v tomto kontextu Někdy jsou páchány chyby, ale z těch se musíme poučit. A tím skončím, paní předsedkyně, a rád odpovím na vaše otázky. Ještě jednou děkuji účetnímu dvoru za velice cenou zprávu. Děkuji, děkuji komisi, vážení kolego, pan kolega Flanagan. Děkuji za tuto zprávu. E, říci tedy, že je e, aktuální, to by bylo málo, protože dnes odpoledne ve dvě hodiny budu na schůzce stínových zpravodajů SZP, kde právě o tomto budeme mluvit. A mluvíme o přínosech a jak na to tedy. Jedna z otázek, která se objevila, a je zajímavé, že to přišlo teda ze strany velice eh, levicové Eh, frakce ta otázka byla ode mě, zda by ty ztráty měly být eh, vyjádřen, být založeny na mm, cenách nebo na objemu, protože nižší objem může znamenat vyšší cenu. Nedospěli jsme ale k žádnému závěru, co přesně tedy zohlednit, když eh, toto začneme používat. Pak je tady taká velká obava mezi farmáři v tom e, směru, že ty přímé platby, které teď mají farmáři, eh, by se vlastně duplic dvojnásobily a e, farmáři mají své zkušenosti, jak se bránit rizikům, takže tady jsou určité obavy vy jistě máte omezené možnosti. Tato zpráva byla o sektoru z ovoce a zeleniny, což je sektor, který obecně je ziskový. A by, bylo by slyšet tedy podobnou zprávu o e, mléčných výrobcích a hovězím, protože ty jsou často pod Eh, hranicí ziskovosti, takže bychom se měli ptát, proč to vlastně dělají. Eh, trh nebere v úvahu, že jsou eh, další služby, které jsou poskytovány, takže kalkulace na základě tržní hodnoty je obtížnější v těchto sektorech. Mě by zajímalo, jak ten sektor bude jak, jaký bude mít z toho prospěch, pokud nebude tedy platba za produkci veřejných statků v nové SZP. Pak je tady další otázka. Pokud eh, pojistím barák a zapálím ho, tak mě pojišťovna nezaplatí. Ten ekvivalent je, je eh, přihlásit se tedy k Markasuru, k dohodě Mercosuru, protože pokud se k tomu přidáme, tak vyvoláme problémy ceny, pro ceny hovězího, třeba produkovaného v Irsku. Máme program pro hovězí, spadá to do této kategorie pojištění farmářů, když farmáři mm, dostávají 50 milionů Evropské komise na to, aby snížili produkci. A mě by zajímalo, zda Evropský účetní dvůr má nějaký náz, nějaké stanovisko k pravdivosti vědeckých důkazů, které e, mají tedy, e, podle kterých je třeba snižovat produkci. Tady je třeba tu, ty vědecké důkazy vzít potaz. Co bylo zajímavé, to bylo, co řekl pan Šin z komise, e, můžeme být svědkem situace, kdy ten trh eh, bude mm, manipulovat situaci tak, aby byly spuštěny platby výplaty pojistného. Eh, je to mm, zase dobře načasované. Někdy eh, ve včera, tedy vlastně v, USA, um, ehm, Ehm, kde byly placeny obrovské ceny, které souvisely s mm, plasty. Jeden z mých, jedna z mých obav, co se týče těch mm, pojištných programů, tak tam e, vlastně agentury, mm, pojistitelé berou peníze. To by znamenalo více peněz na pojištění. A stejně jako v USA by to skončilo v kapse Tigra Woodse a nikoli Trevora Kellyho, který je mým sousedem. Jetzt haben wir die fundamentale Analyse, die wir vermutlich mit Tak, tady máme otázku, kterou si nevyřešíme touto zvláštní zprávou. Mm, jsou ještě nějaké další otázky? Olivier Chastel? Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva je důležitá. Já chci poděkovat eh, účetnímu dvoru za jeho analýzu. Eh, první prvek v té odpovědi, která poskytla komise, tak účetní dvůr doporučuje komise, aby podpořila eh, zemědělce, aby se lépe připravovali na krize, zlepšili svoje pojištění, klarifikovala No, kritéria ehm, při vyhlášení zvláštních opatření, kompenzace za ehm, tažení. Soudní dvůr soudí, že evropské nástroje, které mají pomoci zemědělcům chránit své e, příjmy proti poklesu cen a ztrát produkce, e, zůstává i slabé a nerovné. Takže moje otázka je poměrně jednoduchá ehm, Vedle toho, co už eh, komise řekla, doufám, že komise eh, bude iniciovat přesná opatření, aby napravila tuto situaci. Několik slov k eh, více než 5 milionů euro, které bylo naloženo na sektor ovoce a zeleniny v reakci na ruské embargo. Už jsme o tom dnes dopoledne mluvili. Komise nevytvořila kritéria nebo um, parametry objektivní, aby posuzovala příležitosti a aby uh, sledovala využívání tohoto fondu. Um, ehm, 61% toho využili producenti jablek, přičemž vývoz zůstal stejný, někde se téměř zvýšil, což ovšem nebránilo tomu, aby ten proces proběhl až do konce. E, zástupce komise o tom mluvil, e, předpokládá, že to je výjimečný případ. Evidentně e, ještě nebyly vyvozeny závěry z tohoto špatného kroku ruského embarga z roku 2014. Je třeba udělat proto, všechno pro to, abychom se podobným kompenzacím vyhnuli. Srdečně děkuji, jste z Kristoforu. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat panu zpravodaji a stejně tak účetnímu dvoru i Evropské komisi, protože opravdu mám takový dojem, že se tohoto tématu chopili velice vhodně. Zemědělci jsou takovou zranitelnou skupinou a je naprosto zásadní pro venkovské prostředí, aby zemědělci mohli pracovat. Nicméně potřebujeme nalézt určité stabilizační prostředky a pak tedy také umět reagovat na doporučení účetního dvora. Pro mne samotného je velice důležitého, aby účetní dvůr, když říká, že těch 41 miliard pro SZP nejdou přímo těm, kteří nejvíce potřebují tyto prostředky. To je čisté konstatování, je velice důležité a je třeba to nadále analyzovat, ale také je důležité nalézt efektivní způsob, aby ty prostředky směřovaly opravdu k těm, kteří to potřebují a přejí si opravdu rozvíjet zemědělství. Za druhé, nedostatek efektivity aby existovalo určitě propojení mezi zemědělcem a jeho okolním prostředím. Už tu proběhlo úsilí boje proti klimatickým změnám. V tomto kontextu ale musí vstoupit do hry i ti zemědělci. Zatím to nepřineslo nějaké výsledky, je třeba tedy něco takového podpořit. Za třetí, efektivita, tedy to, jak zajistíme ochranu našich zemědělců, ty nízké procentuální míry, to, jakým způsobem se to ze všeobecní, jakým způsobem se vyřeší tato velká neznámá, která tu panuje. Chce se někdo hlasí přihlásit? Přihlásit vidím, že ne. V tom případě dám slovo ještě jednou eh, panu zástupci účetního dvora, aby se vyjádřil k poznámkám eh, kolegů. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud mi dovolíte, zareagoval bych na určité dotazy, které nadnesl pan Flanagan pokud jsem tomu dobře porozuměl, měl by se řešit objem či ceny, když zavádíme výjimečná opatření. Ono to vždy závisí, jaký je záměr toho opatření. Pokud je záměrem opatření příjem, tak musíme řešit oboji, jak objem, tak tu cenu. Pokud to budou jiné cíle, tak to samozřejmě můžeme řešit jinak. Co se týče eh, mlékárenství a hovězího, nyní provádíme audit eh, mlékárenské oblasti. Ten výsledek bude za několik měsíců, u hovězího masa zatím ne, ale uvědomujeme si, že je třeba něco udělat. A co se týče, týče vědeckých důkazů, snižování produkce, tady nemáme údaje ohledně hovězího, neprovedli jsme příslušný audit, ale chci připomenout, co jsme stanovili ve zprávě týkající se ovoce a zeleniny, ohledně kompenzaci broskvy a nektarinek. Španělsko a Řecko kom, byly kompenzovány za jejich produkci nektarinek a broskví ve stejnou dobu, kdy se Itálie snažila zredukovat jejich objem na výrobu těch stejných druhů ovoce. Takže také spochybňujeme to, zda to bylo řádně koordinováno, anebo se někdo snaží nějak zajistit, aby ta jejich struktura eh, v oblasti ovoce byla kompenzována. Pojištění. Tady bych eh, chtěl poukázat na tři záležitosti. V naší zprávě jsme měli případ eh, Spojených států, kde zemědělci jsou pojištěni, produkují jejich plodiny, méně odolnějším způsobem než farmáři, kteří nejsou pojištěni. Oni na to spoléhají, že když se něco stane, tak, eh, tak jako tak budou kompenzováni z pojištění. A to pojištění by mělo být prováděno eh, ve stejnou dobu, kdy se zavádějí nezbytné podmínky, že ti zemědělci budou používat určitá preventivní opatření, nejrůznější zemědělské příslušné postupy, které by jim měly umožnit produkovat potraviny a nemuset využívat to pojištění. Druhou věc, na kterou jsme poukázali v naší zprávě, která se týká pojištění, zejména když členský stát uplatňuje odlišné, řekněme, postoje k tomu pojištění. To bylo prokázáno z té mapy u těch členských států, které nepoužívají pojištění podporované z evropských fondů a některé, které zase podporují finančně pojištění a některé členské státy ani neposkytují žádnou podporu, protože trh ji zajišťuje zemědělcům a není potřeba využívat veřejné prostředky pro toto pojištění zemědělců. Takže jsme doporučili komisi, že jsme nezjistili žádné důkazy, že je tu nějaká přidaná hodnota EU využívání prostředků z evropského rozpočtu pro vyplácení pojištění. Může to být pojištění poskytované trhem. Proto jsme to doporučili komisi. No a rozhodně v budoucnu se s celou tou oblastí klimatických změn tu vyvstává také otázka, zda většina či čím dál více zemědělců bude postiženo suchy nebo záplavami, tak i ta cena na pojištění se bude velice zvyšovat. A pak je tu otázka, kdy bude ten daný bod, ta ča, hodnota, to číslo, kdy už to pojištění nebude fungovat. Takže je třeba vsadit na prevenci. Proto zdůrazněme, že je třeba provádět více prevence a méně spoléhat na pojištění. Takže proto také souhlasím s tím, co říká Evropská komise, že ta, ty za, eh, režimy základních plateb eh, by měla zajistit eh, mm, zemědělcům v případě nějaké přírodní katastrofy. A ještě bych také chtěl poděkovat komisi za veškeré ty eh, diskuze, které probíhaly na našich nejrůznějších zasedání v průběhu vypracování auditu. My jsme o tom hovořili eh, ze široka a myslím si, že s některými doporučení samozřejmě na to můžeme nahlížet různě. Teď je na parlamentu, radě a komise, aby rozhodli, co s tím udělají. Jak jsem řekl, některé členské státy již ta doporučení implementují. Francie a Itálie mají jasné podmínky, kdy se uplatňují ta výjimečná opatření. Tady s tím nemáme žádný problém ani ohledně cen na trhu. Ty jsou známé, takže by to neměl být problém pro zavádění takových opatření. Já jsem příliš nepochopil, zda to byla nějaká konkrétní otázka na nás z toho, co řekl pan Šantal. Možná jsem tomu příliš neporozuměl, takže prosím, uh, položte tu otázku znovu, pokud mi to nebylo jasné. Takže ptám se ještě kolegu, máte doplňující otázky na účetní dvůr nebo na komisi? Pan kolega Flanagan. Ne, bylo to komplexní Určitě je tu spousta věcí z celé Evropské unie, ale obecně jsem spokojen s tím, co říká eh, účetní dvůr. No, tak ještě komise bych chtěla něco říct. Mr. Scannell. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě několik takových obecných poznámek. Já jsem již zmínil, že bychom se měli vyhnout takového dojmu, že je to nějaké řešení prostřednictvím poskytování podpory zemědělcům a vyhýbání se nějakým narušováním, že to se vyřeší tím, že všichni budou pojištěni. To rozhodně nebude nikdy řešení. I poslanec Flanagan zmínil tu situaci ve Spojených státech, kde se do vyšší míry tady využívá to pojištění. Zřejmě to nebylo v pozitivním slova smyslu, ale jakožto příklad, ten, to pojišťovnictví ve Spojených státech eh, přebírá 15 podpory na ty dostupné plodiny jakožto svůj vlastní příjem. Oni neposkytují tuto službu zdarma, takže pokud bychom měli následovat tento druh eh, eh, způsob jako vzor nějaké fixní zdroje, tak určitě se pak eh, tyto prostředky rozdělí do pojišťovnictví. To jsem si jistý, že jim by se to líbilo, ale my to raději předáme zemědělcům. Takže nepodporujeme tedy tu, tu možnost, že by zemědělci byli, eh, měli více, větší zájem o tento pojištění. Máme tu pilíř 2, máme tu povinnost ze strany členských států, aby alespoň zemědělstvím a producenským organizacím poskytli možnost, eh, aby věděli o těchto možnostech. Jsou tu tedy určité druhy eh, pojištěny, eh, liší se to od jednotlivých zemí, třeba ve Francii a v Itálii se eh, to používá, oni jsou samozřejmě i pověřeni těmi nejrůznějšími poplatky a může to tam fungovat, je to takový efektivní prostředek, jak se pak vyhybo, vyhýbat nějakým právě narušováním situací na trhu nebo nějaké fluktuace na trhu, takže bychom spíš chtěli podpořit něco takového. A pak v neposlední řadě nadměrné kompenzace, tady samozřejmě komise má doporučení v této věci a uznává, že ano, budou tu entity, situace, vy výjimečných případech, kdy je tu riziko, tak eh, opravdu to můžeme překročit, ale opravdu těžko se tomu vyhýbá, když intervenujete v krizové situaci. Tady využijí příklad Ruska. Mějme na paměti, že Rusko eh, uplatnilo základ na dovoz EU 5 miliard eur v obchodu, geopolitické opatření uplatněné z jejich strany a mělo to maximálně poškodit eh, náš vývoz zemědělských produktů a komise prostě nemohla zůstat stát a neintervenovat. A proto jsme udělali, co jsme udělali a proto konkrétně v oblasti těch zvířecích produktů, konkrétně vepřového, jsme intervenovali velice úspěšně. Ano, my uznáme v oblasti země eh, ovoce zeleniny zřejmě ne tolik, ale ponaučili jsme se ze zkušenosti a to ostatně zahrnuto i ve zprávě soudního dvora. Budeme se pohybovat právě tímto zmíněným směrem. So, ein ganz herzliches Dankeschön. Takže moc krát děkuji. Teď bychom se měli dostat eh, k bodu pořadu jednání, pro který tu ještě nemáme člena účetního dvora, takže bohužel musíme udělat desetiminutovou pauzu nebo pětiminutovou. Jakmile přijde pán z účetního dvora, tak můžeme pokračovat, ale teď na něj musíme čekat. As he just arrived. <laughs> A právě přišel. A little bit quicker than foreseen. Máme trošku časový předstih na programu, takže je to trošku náročné. Hallo, guten Morgen. So, dear colleagues. Tak, vážení kolegové, vítám tady člena účetního dvora, pana Takulu. My dnes máme trošku časový předstih v pořadu jednání, tak jsme vám připravili trošku takovou výzvu, protože už teď začneme s bodem číslo 6, zvláštní zprávou účetního dvora 25 lomeno 2019 ohledně kvality dat v podpoře rozpočtu, slabiny v některých indikátorů a ověřování plateb eh, variabilních tranží. Spravodajem je Lefteris Christoforu a já mu nyní dám slovo, aby představil zvláštní zprávu. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Nejprve jsem rád, že jsem zpátky zde ve výboru KONT. Naposledy jsem tu byl před dvěma lety jakožto poslanec výboru a teď je mi ctí být zde ve své nové funkci a představit vám zprávu o kvalitě dat v rozpočtové podpoře. V tomto auditu jsme zkoumali, zda komise používá relevantní a spolehlivá data o výkonnosti, když eh, vytváří eh, rozpočtovou podporu Proskoumali jsme 24 eh, kontraktů v 28 zemích s největšími platbami v roce 2017. Těchto 24 kontraktů eh, zahrnuje 20, 248 výkonnostních indikátorů. Z těch 8 zemích eh, jsme, tam jsme tři země navštívili přímo v terénu, Jordánsko, Gruzii a Bolívii. A jak vidíte z názvu této zprávy, tak šlo o poměrně technický audit, který se zabýval přesností a spolehlivostí dat v různých dokumentech. V tomto auditu jsme nehodnotili, zda rozpočtová podpora skutečně podporuje reformy v těchto zemích. Jaké jsou tedy hlavní nálezy v naší zprávy? V kostce řečeno, Indikátory a verifikace fungují. Nejprve budu mluvit o indikátorech a potom o verifikaci, o ověřování e, ze strany komise. Pokud jde o indikátory, prvním pozitivním zjištěním je, že indikátory byly zesouladěny se strategiemi a rozvojovými prioritami partnerských zemí. Ale bohužel 87% z nich byly e, vstupní eh, procesní a nebo výstupní indikátory, a neboli soustředili se na krátkodobé akce a pouze 13 indikátorů, které jsme auditovali, byly eh, indikátory eh, založené na dopadu nebo výsledku, tedy dlouhodobějších efektech. Kromě toho indikátory musí být specifické, musí mít kvantifikované cíle a musí mít také nějaký spolehlivý výchozí bod, nějakou základní čáru. Jinak není možné objektivně měřit dosažený pokrok v partnerské zemi, aniž bychom a, nebo, a abychom vyplatili variabilní tranži. Zjistili jsme, že jedna třetina indikátorů neumožňuje objektivní měření výsledků. Například 29% indikátorů nebylo dostatečně specifických, byly tam špatně kvantifikované cíle za pomoci slabých a vágních formulací, jako je zlepšit nebo zvýšit zaměření a tak dále. Pak jsme tu měli také problém s tou základní čárou u těch indikátorů, kde to bylo potřeba, aby bylo možné měřit například desetiprocentní nárůst počtu studentů, kteří získávají podporu a tak dále. Zjistili jsme, že u 41% indikátorů takováto základní úroveň úplně chyběla nebo byla nesprávná nebo zastaralá. Za třetí jsme také zkoumali, zda indikátory vytvářejí pobídky, aby partnerské země pokračovaly v reformách. Nejvíce variabilních trančí bylo u indikátorů, které nastavují správnou rovnováhu mezi ambicemi a proveditelností a domnívali jsme se, že tady eh, dochází k efektu povídky. Máme několik případů, kdy cíle byly příliš snadno dosažitelné, eh, nebo kdy bylo použito špatné základní čáry. Taky jsme našli případ ve Rwandě, kdy podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů se ve skutečnosti snížil, ale komise stále vyplácela variabilní tranže. Paní předsedkyně, teď bych chtěl pohovořit o druhé části našeho auditu, což je eh, verifikace komise při vyplácení variabilních trančí. Výchozím bodem pro tyto platby je žádost od partnerské země a zakládá se na datech z vlastních systémů partnerských zemí. Tyto systémy jsou proto primárním zdrojem informací e, pro platební rozhodnutí. A není žádným překvapením, že každá země má svou vlastní metodiku sběru, analýzy a využívání dat a má své vlastní kapacity, které se tomu věnují. Tím pádem, než začneme s operacemi rozpočtové podpory, komise musí vyhodnotit dotyčný systém a jeho indikátory, které mají být později použity pro vyplacení variabilních tranží. Hodnocení komise monitorovacích a evaluačních systémů skutečně popisuje požadované prvky. Nicméně komise explicitně vyvozuje závěr ohledně spolehlivosti výkonnostních dat, které potřebuje k výpočtu variabilních tranží. A tam tam, to, tam jde o pět kontraktů a všechny jsou v Jordánsku. Pokud jde o ověření spolehlivosti dat a podporu žádostí o platby, celkové naše zjištění je, že komise ne vždycky provedla verifikační práci důkladně. Zjistili jsme různé verifikační procedury, z nichž některé neposkytovaly dostatečné ujištění eh, k tomu, aby byla obhajitelná následná platba. V šesti ze 24 vybraných kontraktů eh, obdržela komise žádost o platbu od partnerské země eh, společně s podpůrnými dokumenty, ale neprovedla efektivní ověření použitých dat. Bylo to eh, částečně proto, že evropská delegace se plně spoléhala na přesnost dat, které získala od partnerské země, anebo o verifikační práci, kterou provedli externí experti jménem komise, aniž by prováděli nějakou další verifikaci poskytnutých dat. Z celkové hodnoty 234 milionů euro ve variabilních tranžích jsme dospěli k závěru, že data poskytnutá partnerskými zeměmi neopravňují nebo ne, ne, že z nich neplyne eh, dosažení indikátorů eh, na vyplacení 13,3 milionů euro. Kromě toho jsme zjistili, že komise vyplatila 3,4 milionů euro dvěma zemím na základě indikátorům, které byly navázány na špatně stanovenou základní úroveň přesto, že existovala smluvní podmínka eh, vyplatit, jakmile bude dosažena cílová hodnota, nedostal, nenastal žádný pokrok v měřeném eh, sektoru. Abych to shrnul, paní předsedkyně, dospěli jsme k závěru, že u jedné třetiny výkonnostních indikátorů, které jsme eh, hodnotili, byla jejich relevantnost oslabena formulací a neumožňovaly objektivní měření výsledků. A komise a její hodnocení toho, zda byly naplněny indikátorů variabilních tranží, nebylo vždy eh, spolehlivé, což vedlo občas k neosprávněným platbám. Na úvod bych chtěl poděkovat komisi, že přijala všechna naše doporučení a chtěl bych poděkovat za velice hladkou spolupráci během auditu. Dě- děkuji vám, pane Takulo. A zpravodajem je pan Kristoforu, takže se chci zeptat, zda chcete promluvit nyní, anebo v první řadě předáme slovo zástupci komise. Ano, takže v první řadě komise. Za komisi je to paní Natalie Brachar, takže prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já také vítám zástupce účetního dvora rozpočtová, programy rozpočtové podpory. Tím se zabývala studie účetního dvora a samozřejmě komise úzce sleduje také situaci v partnerských zemích a to zda, zda se používají ty správné ukazatele pro řádné poměřování rozpoje v, pa, v partnerských zemích, abychom tedy mohli řádně připravovat cíle a sbírat také ta nezbytná data o partnerských zemích. Takže tato otázka, záležitost je velkou výzvou, musí být řádně propracována a vyžaduje si také průběžný monitoring programu. A proto tedy komise ví, vítá zprávu Četního dvora, která byla vypracována velice konstruktivním způsobem i duchem. Komise přijala veškerá doporučení. Tato doporučení budou užitečná pro vylepšení designu i implementace těchto programů. A tímto způsobem tedy Eh, v podstatě jsme oceňovali práci účetního dvora již po mnoho uplynulých let. Ta zjištění, tedy, že eh, využívání této podporné podpory je konzistentní, je to v souladu s naší politikou a to je opravdu silný signál pro efektivitu rozvojové spolupráce a podpory a také to směřuje k udržitelnosti výsledku. Komise tedy identifikovala s partnerskými zeměmi ty příslušné ukazatele. Týká se to tedy oblasti rozvoje či odvětvových strategií. A hlavním záměrem tady je posílit celý systém a institucionální schopnosti partnerských zemích a zahrnutí otázky důvěryhodnosti dat a podpory nezbytných reform. Podle zprávy účetního dvora většina těch ukazatelů vedla opravdu k okamžitým účinkům a také umožňují řádné zhodnocení výsledku. Ten audit je, myslím, takový vyvážený, je spíše pozitivnější, i když poukazuje v některých případech určité vylepšení, lepší eh, zhodnocení těch ukazatelů či lepší zacílení. Komise již pracuje na podpoře partnerských zemích, včetně tedy prověřování výsledků a posilování kapacit, aby se vypracovaly eh, důvěryhodné statistiky a důvěryhodné administrativní údaje. Budeme se snažit posílit eh, kontroly, aby ty naše výkonnostní eh, poměřování byly opravdu efektivní prověřování těch pod, eh, podkladných eh, dokumentů, to bude také posíleno společně se schopnostmi partnerských zemích, aby nám poskytovali ta důvěryhodná data. A dále, co se týče udržitelnosti naší podpory, bude zásadní vylepšit schopnosti členských zemí generovat eh, důvěryhodná data pro účely poměřování nejen pro tu rozpočtovou kontrolu, ale také pro monitoring implementace těch zásadních politik. Obecně tedy paní předsedkyně komise uznává konstruktivní ehm, postoj eh, vyjadřeny eh, závěry účetního dvora. Jejich zpráva je velice užitečná v tom našem společném úsilí lépe vypracovat design této rozpočtové podpory a je důležité tedy nadále posilovat schopnosti partnerských zemí poskytovat kvalitní data. Ještě bych chtěla poukázat na nedávné události ohledně rozpočtové podpory a příslušných nástrojů. Měli jsme zvláštní zprávu Četního dvora 35 z roku 2016 o využívání rozpočtové podpory na vylepšování mobilizace prostředků v subsaharské Africe. Tady potvrzujeme, že komise plně implementovala veškerá doporučení s, v souladu s akční agendou z Addis Abeby, co se týče mobilizace prostředků pro oblast rozvojové spolupráce v těch podpůrných programech. A druhá je e, zpráva z roku 2019 o rozpočtové podpoře, která byla nedávno představena konkrétně 3 prosincen ve výboru DV, výboru KONT a AFET. Ti byli také přizváni a výsledky prokázaly, že tato zpráva obdržela velice pozitivní feedback a i nadále je výtečným přispěním pro tuto podporu pro eh, plnění těch cílů udržitelnosti. Děkuji. Muchas gracias. Já vám děkuji a nyní předám slovo panu zpravodaji. Pane Kristoporu, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě jsem chtěl říci, že jsem velice spokojený s tím, jak Evropská komise přijímá ta doporučení účetního dvora. Toto prokazuje nejen kvalitní spolupráci, ale také tu správnou ochotu všech opravdu vy, eh, vyřešit ty nedostatky, ta prázdná místa, na která poukazuje účetní dvůr. Já bych chtěl poděkovat za výtečné přispění a za výtečné zpracování té zprávy účetního dvora. V tomto opravdu děkuji panu Takulovi a také děkuji za jeho velice příznačné připomínky. Myslím si, že je pro Evropskou unii velice důležitá skutečnost, že každý rok vyplácí příslušné částky pro které tyto proměnlivé tranše či splátky jsou takovou významnou pobídkou, aby došlo k rozvoji v těch zemích. Nicméně musím také říci, že tyto prostředky eh, jsou finančními prostředky evropských daňových poplatníků a Evropská unie je prvním dárcem v oblasti podpor vůči rozvoji a pro nás tyto prostředky jsou eh, svaté a musí se vlastně eh, přidělovat na základě stanovených cílů a nesmí se s nimi zacházet eh, nesprávně a musí se řídit takovým způsobem, aby splnili svůj účel. A země, které řádně nevyužijí tyto prostředky a nebo ve kterých jsou případy podvodu či korupce, tak musí být úplně vyloučeny z tohoto programu. Správně se tu poukázalo, a to je opravdu znepokojující, že na technické úrovni jedna třetina těch ukazatelů objektivním způsobem nezajišťuje poměřitelné výsledky a odůvodněně tedy pan zpravodaj účetního dvora, a za tomu děkuji, říká, že auditoři také konstatovali, že ve většině případů komise nepřišla k nějakým závěrům vzhledem k té skutečnosti, že zem, ty dané země neposkytly konkrétní údaje. A ty údaje jsou, řekněme, mylné, málo precizní, ta základní linie není adekvátní a toto vše je podle mého názoru znepokojivé. Kromě toho také skutečnost, že jedna třetina těch ukazatelů není, nevede k objektivně měřitelným výsledkům. Tyto ukazatele se buď musí úplně odstranit, anebo se musí podstatně zlepšit. Je nepřijatelné, aby pouze 13 byly ty, které vedou k měřitelným výsledkům. Takže je opravdu důležité zaručit tento program těch proměnlivých vyplácení proměnlivých splátek ale zároveň také zajistit, že prostředky evropských daňových poplatníků budou přidělovány tím adekvátním způsobem a využívány správným způsobem ze strany zemí, které je potřebují, že využijí až do posledního eura. Já si myslím, eh, že je opravdu důležité to, co říká účetní dvůr ještě předtím, než se eh, člení jakákoliv částka, tak Evropská komise proto musí mít adekvátní správné údaje. Mne to znepokojuje, protože je to jako kdybychom řekli, že dochází k platbám, aniž bychom měli před tím vyplacením správné údaje. Pro mě je to naprosto zásadní pravidlo, co se týče ochrany evropských prostředků, že Eh, musí být provedena dvojí či trojí kontrol ještě předtím, než se vyplatí jen to jediné euro. A ještě jednu dodatečnou připomínku. Abychom zvolili tyto partnerské země a přidělili jim prostředky, budou tu doporučení podle právního státu, stavu demokracie, rovnosti pohlaví, respektování lidských práv anebo tyto fondy budou zváženy, aniž by tu byly opravdu nějaké zásadní ukazatele. A na závěr chci ještě říci, že ta práce, která se tu provádí ze strany komise účetního dvora, je výtečná. Nicméně, veškerá tato práce může být vylepšena pokud eh, se schválí a zapracují ta doporučení pana Takuly. A mne velice těší skutečnost, že komise je již nyní přijímá a doufám, že tedy v příštím roce bude situace mnohem lepší. Děkuji vám, pane Kristoforu. Pokud si pan Takula přeje ještě něco říci, tak mu můžeme dát slovo. Ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice rád za to, co řekl pan kolega. Je příjemné to tedy zjistit, že jsme na stejné linii. Základ tohoto auditu je, že pokud se používá rozpočtová podpora, tak dvě věci jsou velmi důležité. jednak dobré indikátory a dobré kontroly. A to právě bylo teď zdůrazněno. A já chci zopakovat ještě jednou, co už jsem řekl, že jsem velmi rád, že komise akceptovala všechna naše doporučení. Pokud Eh, komise stále používá eh, rozpočtovou podporu, ehm, tak ehm, vím, že to bude využito správně. Děkujeme vám. Rozpočtová podpora, to je vždy jedno z mých oblíbených, jedna z mých oblíbených otázek v účetním dvoře se ještě něco dál eh, pohnulo, i když to není úplně eh, dokonalé. Eh, je důležité, aby ty prostředky skutečně byly v rozpočtu aniž a my velice mm, srdečně děkujeme za tato doporučení a jistě se budeme tomuto tématu dál věnovat, protože to je velice eh, složité, důležité téma. Ehm, ta, ta, I to, co se s tím ve skutečnosti děje. Nevždy naše hodnoty a naše názory na demokracii a společnost eh, jsou tedy um, um, akceptovány. Takže děkuji vám za tyto návrhy a za um, hodnocení. Teď si uděláme tříminutovou pauzu, než přejdeme k dalšímu tématu, protože jsme informovali kolegy, že začneme v 11 hodin eh, k té otázce eh, údajném eh, zneužení evropských peněz Eh, mm, organizovaným zločinem v Itálii. A takže počkejme eh, pět minut, možná si eh, můžeme dát kafe a po jedenácté hodině, krátce po jedenácté hodině začneme. Vážení kolegové, mm, prosím, buď odejděte, nebo zůstaňte mezi námi. Podle, to je na vás. My teď pokračujeme dalším bodem a to je bod číslo 7. A to je follow-up po, na návaznosti na nedávné eh, zprávy v tisku o údajném zneužití zemědělských dotací v EU v Itálii. Několik médií, eh, bylo to dnes i v politiku, eh, bylo to eh, v tom smyslu, že 94 lidí bylo začeno v Itálii a hm, výměna názorů s Mm, zástupci OLAF a komise by měla eh, přinést tedy mm, další informace k tomuto. Já jsem četla ten článek v politiku, když si to přečtete, tak to je skutečně tedy eh, závažné. Protože organizovaný zločin um, vlastně tlačí na, jinak na veřejnost nemůžou se účastnit dražeb třeba, protože když tam vidí určitá jména, tak se nikdo tam nebude prezentovat, protože mafia je vraždí ro, nebo ubližuje rodinám. Takže naše fondy jsou nakonec zneužívány. Um, tedy, aby um, získalo hodně, eh, aby získali ti zločinci naše prostředky. Takže je dobré, abychom se dozvěděli něco víc o tom. Možná komise by nám mohla o tom něco říct. Olaf už eh, je v tom angažován, možná bychom se mohli dozvědět něco víc, jaké kroky komise přijala. A jsme velice vděční tedy Kateřině. Eh, přeji tedy um, Eh, nebo vyřeďte pozdravy Gadia Financa, protože ti skutečně odvedli vynikající práci a nebylo to snadné. Um, takže já bych chtěla dát eh, slovo paní Molchman, která je naší uh, oblíbenou partnerkou. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám Ehm, nový mikrofon. Mě trochu překvapilo, protože já, ehm, když jsme tady mluvili o eh, o tom, tak já bych eh, nejraději, abychom dali poprvé jako první slovo Olafovi. My jsme tedy, my jsme flexibilní. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Kristýna. Děkuji za slovo. Ve vztahu s, k událostem, kterým které se objevily v médiích. Tento konkrétní případ není eh, příklad, který, případ, který bychom vyšetřovali jako OLAF, ale je to součást eh, většího mm, eh, toku zpráv a případů, které jsme sledovali. Jak víte, OLAF je aktivní mnoha eh, případech spolupráce s eh, italskými orgány Financa a já jim chci také se připojit k vašim gratulacím karabiniéry a z specializovaní prokuratoři proti eh, mafii v Itálii, které, kteří bojují proti této zločnosti. Asi si Mm, vzpomenete, že jsme informovali o podobných případech v minulosti a já se s vámi chci podělit o to, co vnímáme jako vlastně přirozený vývoj v této oblasti. Samozřejmě zemědělství nebo platby, zemědělské platby, podobně jako jiné platby, přitahují podvodníky. V tomto případě zločince. A samozřejmě o to víc že jsou to peníze bez rizika. A to mají zločinci rádi. Málo rizika a peníze jsou. Viděli jsme tedy v čase, jak um, ty obavy, zastrašování, násilí se uh, jsou nyní um, o, oznamovány a to souvisí s tím, že evropské dotace dnešní souvisí s vlastnictvím půdy, což samo o sobě není špatné. To chci zdůraznit. My jsme měli mnoho případů v minulosti, kdy platby byly vázány na produkci a to nebylo lepší, co se týče podvodu, to bylo možná horší. A my tady musíme zvážit, co můžeme dělat. Je to eh, patrně to, o čem chcete dnes diskutovat. Co můžeme udělat pro to, aby chom chránili evropský rozpočet proti tomuto typu podvodu a těmto e, zločincům. Ty, ty signály, které dostáváme, jsou povzbudivé. Nebyli jsme tedy rádi, že tam jsou ty podvody páchány, ale to vyšetřování je zdravá, zdravé znamení, že to bylo odhaleno italskými orgány. A bojuje se proti tomu velmi efektivně, takže jsme velice rádi. Takže ten systém funguje. Znamená to, že e, to je tedy konec, tím to končí? Ne, ne. To je neustálý boj. Ti zločinci jsou velice kreativní a mm, dokážou rychle využít každou příležitost, abychom udělali to nejlepší jako systém, aby tam nebyly žádné slabiny, které, o kterých víme, které nejsou odhaleny, tak jsme velice úzce spolupracovali samozřejmě s kolegy z DG Agri, ale také s italskou policií a justicí abychom se podělili o všechny informace, které máme. Je to tedy neustálý dialog, neustálé sdílení informací, které vede k dobrým výsledkům. Já eh, bych eh, se chtěl zeptat, zda tady jsou nějaké mm, otázky a chtěla bych na závěru upozornit na jeden starý případ, o kterém jsme eh, informovali v zprávě z roku 2017, takzvaný případ Bonifika, který nebyl stejný jako tento, ale bych ukázal ten vývoj, eh, eh, jak se, ten, jak se ty podvody vyvíjely v čase. Posunuli jsme se tedy od klasičtějších případů takzvaných ghost farmers, tedy kdy se dávky nebo platby žádají za, na pozemky, které jsou třeba na letišti nebo sto, co, majitel je mrtvý. Eh, toto se hodně zlepšilo díky Olafu a kolegy v DG Agri. My jsme vydali administrativní doporučení, to mm, následovaly kroky a nyní eh, se snažíme mm, um, Nyní tedy eh, od, od těchto typů podvodů vlastně přešli k klasičtějším mafiánským praktikám jako zastrašování, strach, což je eh, něco, proti čemu musíme bojovat trestními orgány a a samozřejmě eh, Paul tak eh, bude velkým hráčem v boji proti tomuto fenoménu. Děkuji vám. Děkuji vám a paní Machman a pak Katarina Kiniči. Děkuji. Dovolte mi, abych eh, se vyjádřila k Olafu. Také já chci gratulovat italským orgánům a Gadiel mm, Financa, která toto odhalila a stíhá. Co se týče těch skutečných případů, tak eh, nemohu říct, že komise má hodně informací, protože to je probíhající trestní řízení v Itálii. A samozřejmě Olaf se to dozví jako první, ale my to budeme monitorovat, ten pokrok a samozřejmě eh, zajistíme, aby ty prostředky byly vráceny předtím, než budou neprávem vyplaceny ty nějaké peníze v těchto případech. Jak řekl kolega z OLAF, není to tady nutně tak, že e, lidé, kteří dostali mm, pozemky způsobem, jakým neměli, řekněme, takže by porušili pravidla SZP. E, ten článek v politiko říká, že vlastně tu půdu, neobhospodařovali, ale satelit nám řekne, zda ta, eh, ten pozemek je udržován nebo ne. A ta kontrola byla provedena, takže to je otázka eh, eligibility, tedy eh, nároku že to, že ty, ti lidé to dostali jaksi neakceptovatelným způsobem, takže to není možná pravidlo, porušení pravidel ZP, ale je to porušení pravidel. Tady uvidíme, jaký bude výsledek eh, trestního stíhání v Itálii. Co se týče minulých případů, eh, případů, o kterých mluvil pan Bianchi, tak tady byly Eh, problémy s italskou platební agenturou GIA pro Sicílii a byly přijata konkrétní opatření, aby kompetentní orgány v Itálii v podstatě mm, mm, dali, vydali akční plán pro tu eh, platební agenturu a zavedli zkušební lhuta, aby ti nedůvěrné osoby mohly být Eh, propuštěny, po, probíhalo vyšetřování OLAF, pak byla, byla nová kontrolní pravidla pro platební agenturu, které sledovalo DG Agri, pak eh, mm, po tom případu Bonifika bylo Eh, tam mnoho hodně dluhů a DG Agri dělá finanční korekce, takže peníze se vrátily do rozpočtu EU. Když se podíváte na finanční korekce za poslední dva, tři roky, vidíte velký počet korekcí v Itálii. Případy, které souvisely s podvody v minulosti, Komise řekla, že to nebylo mm, tedy dostatečně správně mm, vedeno v italském systému, i v případu Bonifika, mm, co dostali od Guardia de Finanza, tak stanovili, jaký dluh tam byl, co mělo být vymoženo, jaké korekce tam měly být. Pro tento případ který je teďka v politiko, tak musíme vyčkat na výsledky šetření italských orgánů. Já chci skončit tím, že eh, řeknu, že to samozřejmě není dobrý příklad, ale je dobré, že eh, národní orgány přijímají kroky a ehm, sledují tyto podvody, stíhají to a my budeme ten pokrok dále monitorovat. Myslím, že je tady hodně otázek. Katarína jako první. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat eh, zástupci Olaf i komise eh, k tomu, co řekli dnes dopoledne, ale také za to, co řekli mm, jako ocenění politických eh, sil v zemi, protože eh, oni na tom intenzivně pracovali a odhalili tyto závažné trestné činy v zemědělském financování. Ta operace, která proběhla na Sicílii, na Brody, to je můj region, v koordinaci s a e, ty e, proti e, mafiánské jednotkou a vojenskou policií, které spolupracovaly. E, vedlo to k e, značnému počtu začených, konfiskaci nebo e, zabavení e, některých podniků i podnikatelských účtů. Nějakých 500 milionů euro. To byla úroveň těch podvodů. Takže já chci poděkovat komisi a OLAFu. To, že si cení toho, jak pracují tyto složky v Itálii, jak spolupracují, což je, mm, k tomu tedy došlo a skutečně ani eh, vyšetřovali administrativa, aktivní orgány eh, eh, sledují tedy eh, recyklaci a mm, praní špinavých peněz. Všechny tyto sektory vlastně se setkávají s, nebo tam dochází k značnému množství organizovaného zločinu. A Europol viděl, jak se to rozšířilo do dalších zemí nejenom Itálii, Sicílii, ale mnoha států. Zástupce komise a OLAF vlastně zdůraznili ty správné vě- eh, body. Ehm, za sebe osobně mohu říct, že jsem byla soudkyní také jsem dcerou soudce, kterého mafie zavraždila. Můj otec byl zavražděn v roce 83 mafií, protože pochopil, jak závažný byl e, ten organizovaný zločin, pochopil, co se tam dělo v těch jednotlivých sektorech a věděl, o jakých částkách se tam, o jaké částky se tam jednalo. věděl, že organizovaný zločin eh, se eh, rozšířil i do finančního sektoru a organizovaný zločin jde tam, kde jsou peníze. Velice často jsou peníze reinvestovány do jiných sektorů, legitimních sektorů, takže všechno toto eh, mafie může těla ta dělá. Mm, takže čemu tady dochází? Tedy to, je finan, to jsou finanční zločiny. My ehm, jsme viděli, že existuje dobrá legislativa, že jsou tady ehm, některé orgány. Můj otec zemřel před 40 lety, od té doby došlo k pokroku. My jsme mm, mm, tvořili mm, orgány nějaké eh, proti Ehm, mm, máme legislativu, pracujeme na dobré praxi na, na evropské úrovni, máme systém, který řeší tyto problémy. A vlastně vrhá na ně světlo a odhaluje tyto podvody. A již byla přijata mm, ustanovení co se týká preventivních opatření. Myslím, že toto jsou dobrá doprovodná opatření. Minulý týden hmm, státní zástupce na, při nějaké veřejné akci řekl, že všechny státy EU si musí uvědomit, že existuje korupce, posoudit metody, které používají metoda, hro, metody hrozby, násilí, praní špinavých peněz, podvody, finanční podvody, finanční kriminalita. Využívají finanční systém. Mm, pak je tady volná konkurence, která je též zneužívána organizovaný zločin Um, to prostě eh, prostě um, ehm, využívá podniků, které pak zmizí, jsou um, neumí tady obcházet překážky a my musíme neustále držet krok. Ten státní zástupce řekl velice eh, přímo, velice přesně, že pokud nebude, ne, ne, nebojujeme proti mafii organizovanému zločinu, tak umožňujeme organizovanému zločinu eh, využívat ekonomiky. A to je, myslím, pravda, protože to ukazuje, jak důležité je toto řešit na všech úrovních, protože oni eh, vstupují do všech úrovní finančních systémů našich zemí. A rezoluce Evropského parlamentu eh, co, eh, roku 2007 ukazuje, že um, Itálie je jedno ze zemí, která je um, aktivní při identifikaci těchto problémů, především společné zemědělské politiky. A také tato rezoluce zdůrazňuje, jak vlastně vyzvala členské státy mm, k tomu, jak zlepšit kvalitu kontroly a sdílet nejlepší praxe boje proti mm, podvodům. Itálie může demonstrovat některé nejlepší praxe, protože um, toto je výsledkem velice um, silných závazků spolupráce stran, které se skutečně snaží bojovat proti organizovanému zločinu když si pamatují, jak to vypadalo v 70. a 80. letech, nezavřeli oči a stále eh, se snaží situaci zlepšovat a snaží se eh, hledat způsoby, jak bojovat proti mafii, což znamená infiltrace které, eh, finančního systému stále větší, takže my musíme zintenzivnit kontrolu na evropské úrovni a mm, působit i preventivně Zástupce komise nám již řekl, že některé iniciativy, které byly přijaty, eh, musíme zajistit, aby mm, začala fungovat eh, evropský státní zástupce, eh, měl k dispozici všechny potřebné zdroje, aby byla výměna informací ehm, musíme šířit dobré praxe, vyměňovat si dobrou praxi na evropské úrovni. To všechno nám pomůže bojovat proti organizovanému zločinu, mafii, euromafii, jak se tedy začalo nedávno říkat. Je to euromafie teď. Ještě bych chtěla navázat něco, co řekla paní Holmajer. Ona to řekla neformálně, já to chci říct formálně. Měli bychom eh, zorganizovat misi do Itálie, abychom eh, dostali více informací o tom, co se tam děje. Mohli bychom navštívit finanční policii, proti eh, mafiánský útvar. Mohli bychom mít, získat pří, přímé kontakty na tyto instituce. Musíme tu to dramatickou situaci řešit. Je to stále dramatické v mé zemi. A spolupráce a vůle proti tomu bojovat je ale silná a je tomu tak i nadále. My musíme toho využít a zajistit, abychom tady posílili všechny vazby mezi zúčastněnými stranami a snažili se bojovat proti tomuto typu zločinu. Netýká se to mm, čistě nějakého konkrétního typu financování proti jinému. Je to SZP, která do toho vstupuje hodně, ale není to jenom SZP. Může to nastat v případě jakýchkoliv fondů. A má to i přeshraniční dotaz. Kdekoliv jsou finance, tam všude najdete mafii, takže je důležité proti tomu bojovat. A děkuji vám, že jste mě vyslechli. Chci vás všechny pozvat do Itálie, abychom vytvořili tyto přímé kontakty na orgány v Itálii, které tak tvrdě pracují na boji proti těmto nelegálním aktivitám. Děkuji. Děkuji vám moc krát, Kataríno. Eh, velice pečlivě připravené. Já mám několik otázek a to, já bych to uvedla eh, citátu, citátem eh, generála Pasquala Angelo Santa, eh, což je vedoucí policie pro boj s organizovaným zločinem a ten řekl následující. Našli si novou cestu k bohatství, které jim plyne snadno do pokladnic, aniž by podnikali jakékoliv riziko. A přitom eh, dále řekl, eh, drží se přitom tradičních trestných činností jako drogy a vydírání, ale jejich hlavním biznesem se stal podvod na evropských dotacích, který je vydělečnější a méně, rizikantní, méně riskantní. A eh, já to teď vezmu jako takový nadpis. Znamená to, že čím dál více máme tu čest s tématy, které jsme eh, započali už na Slovensku. Eh, I v souvislosti s Itálií jsme se o tom několikrát bavili. Jde tady o otázku vlastnictví eh, té země. Na pohled půda patří státu, ale kolik, komu, komu vlastně patří, kdo je, koho se to týká. A za druhé, aukce toho typu, které se konaly, tak tam došlo k podvodům v tom smyslu, že jakmile se objevila jména známých členů mafie nebo rodinných příslušníků, tak už se vůbec ani nikdo neodvážil takových aukcí zúčastnit pokud nechtěl být zastřelen nebo nějak jinak zabit. Což má za následek, že je potřeba se ptát i po těch aukcích. A proto tady stát vlastně ne, ne, může zasahovat. Jak to vypadá u takovýchto aukcích, kde i v celém regionu se ví, že pokud chceš přežít, tak se radši nehlas někam, kam se přihlásilo určité jméno. No, takhle to funguje a to je potom těžké. Takže narážíme tady na otázky vlastnictví, majetku, narážíme tady na jaksi bez práví na neoprávněně přivlastněný majetek. A v EU bychom o tom chtěli mít pořádný přehled. A ještě bych chtěla položit otázku. V tom článku se dále píše, že takto se dají vydělat značné zisky, eh, protože eh, ty provozní náklady jsou minimální a já se ptám, jak můžou být minimální. Minimální můžou být jenom, když používají otrockou práci, když neplatí uprchlíkům a když eh, působí na černo, tak jak to bylo popsáno v jiných zprávách protože eh, uprchlík nezná to, to jméno, nemá doklady a eh, tady jsou otevřené dveře všelikému zneužívání. Ale mě by zajímalo také, jestli máte vůbec nějaký přehled o tom, jak se ta půda obhospodařuje, protože tady jsou údajně dodržena pravidla SZP. A mě by to tedy zajímalo, protože jak jinak mohou při hektarových prémiích být ty zisky tak vysoké, e, protože e, tady, když to má být všechno naplněno, ta kritéria, která stanovujeme, tak víme, kolik to zhruba je a podle toho se počítají hektarové prémie. Normální zemědělec to potřebuje, e, ale organizovaní zločinci zjevně ne. Zatím jsme ale ještě nenašli metodu, jak něco takového odhalit a já bych se tedy proto chtěla zeptat, proč to zatím nejde eh, uspokojivě zodpovědět. Máme případy na Slovensku, eh, tato je podobný případ v Itálii a eh, tady to jsou určité nátlakové scénáře, které hrají zjevně značnou roli a uvidíme, jak to bude vypadat v České republice, eh, až eh, tam pojedeme. Otázka je, eh, kolik toho budeme moci společně domluvit, jaká opatření budeme moci podniknout společně, abychom nějak bojovali proti těmto novým fenoménům. On je to fenomén sice klasický, ale zase ne tak klasický, aby fungoval zrovna v oblasti zemědělství. a tam je to obzvlášť velký jev, který se v poslední době objevuje a mám pocit, že u těchto jednotlivých případů nezůstane, že i ostatní regiony by bylo potřeba eh, proskoumat, respektive data, která od tamtud plynou. Takže eh, tyto otázky mě zajímají a eh, beru na vědomí ten návrh podniknout misi do Sicílie nebo Kalabrie protože samozřejmě obyvatelstvo je opakovaně postihováno takovými to jevy a my bychom měli jasně dát najevo svou podporu. Je potřeba o tom hovořit s koordinátory, ale tohle tedy byly moje první otázky. A potom se přihlásil kolega Oligie Šastel, Oligie Šastel který má také otázky. Já chci poděkovat Olefu DG Agri a komisi za některé věci, které konstatovali. Když se jedná o e, probíhající trestní řízení, tak je obtížné si udělat přesnou představu této historie, takže děkuji také kolegovi e, Minči, co jste e, řekl, to samozřejmě sdílíme. Také vaše úvahy, paní předsedkyně, Vzhledem k tomu, co objevila, co eh, zjistila italská prokuratura, tak se zdá, že tyto praktiky jsou běžnější, než se zdá. Že jsou poměrně jednoduché, sice dost hrubé, ale efektivní, velmi, velmi výnosné. A to musíme se na to podívat ze dvou úhlů. I Italové a italští vyšetřovatelé um, vlastně ukazují, že na, poukazují na praktiky, které by měly odhalit interní kontroly. Všechny kontroly e, pladeb a do, dotací evropských nakonec všechny tyto mafiánské praktiky projdou sítem všech těch kontrol, které už existují. Ověřování eh, vlastnického titulu. Já jsem poměrně překvapen, když vidím, že podobná organizace na takové úrovni prošla všemi sítěmi, které už existují a asi nejsou dostatečné. Takže bych si přála, aby se komise skutečně zamyslela nad tím, jak zavést účinnější systémy. A druhá věc, a to je, e, pokud tato praxe, která je výnosná a nepřináší velké riziko svým autorům, mm, tak asi lze představit, že i v jiných evropských zemích to bude probíhat. A tady bych si přál větší kontroly aby, mm, po celé Evropské unii vzhledem k eh, těm pomocím, které, eh, dotacím, které dostávají z farmáři nebo zemědělští operátoři. To jsem tedy chtěl říct To toto Děkuji vám moc krát. Eh, já bych měl ještě otázku, jestli máte nějaké už eh, jestli máte nějaké představy o blacklistu při takovýchto aukcích, protože pokud je až takhle známo, kdo je členem mafie nebo mafiánských rodin, tak žasnu nad tím, že vůbec můžou nabývat eh, pozemků a jestli by nemohli být vyškrtnuti ze systému, protože tady zkrátka je potřeba se nad tím zamyslet nad tématem vlastnictví půdy a tím, kdo půdu obhospodařuje. Na to bychom se měli podívat ještě blíže. Děkuji. Já se omlouvám, ale myslím si, že celá řada otázek padla v tom smyslu, co vlastně komise dělá a co může dělat. Myslím si, že se zpět odkážu na to, co řekl kolega Bianchi. Zde můžeme říci, co ty praxe, zahr- že se vyvinuly. Máme soudní systém, který příliš dobře nefungoval v Itálii, co se týče, co nazýváme ty farmářské duchy nebo tu nespůsobilou zemi, ty pozemky. Systém se vyvinul, i satelitně můžete také vlastně zjistit, která plocha je způsobila, která ne. Máme nízkou míru chybovosti i u těch přímých plat plateb. A já bych tady ráda rozlišila to, ty případy, kdy je plocha způsobila a to, jakým způsobem jste tu plochu získali. Tedy ty práva přístupu k tomu pozemku nemusíte mít jako čistý majitel, může to být i přes leasing a tady to je ten případ. Já se omlouvám, pane Šetele, že musím říct, že naše kontrolní systémy fungují dobře pokud to řeknu, zda ta země byla obhospodářována. Ten článek v politiku tady tvrdí, že tady nebylo velké riziko, ale ne, oni museli obhospodařovat tu půdu a udržovat ji. Neříkám, že tam musela být nějaká konkrétní produkce, ale ty platby v Itálii, myslím si, že ta průměrná platba na hektar je 327 přímých pladeb na hektar. Někdy se platí více, nebo italské orgány platí více, pokud jsou tam třeba sady, ale pak tedy musíte obhospodařovat tu zemi, nejenom tam vysadit ty stromy a pak prostě jenom sedět a čekat. Ta země, plocha musí být udržována. Omlouvám se. A pak otázka na tu otrockou práci, ještě to zazněla. Ano. Co tady říkám, co se týče způsobilosti pravidel SZP, ta země, ta plocha byla obhospodařována. To jak a kým, a jaký druh práce to byl, a také jakým způsobem ty pozemky byly obdrženy, to se těžko zapracovává do těch kontrolních mechanismů. Já vím, že v Itálii, když si nárokujete tu půdu, musíte prokázat eh, důkaz, že jim máte prostřednictvím leasingu nebo jste majitel. Um, to jsou tedy možnosti, musíte to prokázat a pak tu máme také důkazy toho, že ji udržíte, pokud tam došlo tedy i k nějaké té otrocké práci. Tady myslím, eh, není na eh, kontrole v rámci SZP, že k tomu, toto nesmíte podnikat, to musí mm, spolehat do nějakého monitoringu na národní úrovni ale je tu tedy to rozlišení toho, jakou legislativu vlastně porušujete a pak také zda je ta plocha způsobila. A také ještě se musíme zamyslet nad tím, co uděláme, když zaznamenáme, že čím dál více k tomu dochází, že se přebírá ta plocha těmi způsoby, jak by k tomu nemělo dojít. A pak, co už také komise předeslala loni, že se musíme zaměřit na členské státy a na to, jaké národní legislativy týkající se distribuce ploch uplatňují, jak na to dohlížejí, ale prostě tady nemůžu jednoduše říci, že platební agentury to budou řešit. Musíme se zamyslet nad tím, podobně jako vy se zamýšlíte nad tím, jak vyřešit tady ty nové druhy o, řekněme, okolnosti, které tam zaznamenáváme v případě nabývání půdy. A e, co jsem tedy ještě zamýšlela, chtěla jsem říci, že samozřejmě musíte udržovat tu půdu, ale to riziko spočívá v tom, jakým způsobem jste té půdy nabili. A je to složité. Já na to nemám konkrétně jednoduché odpovědi, jak to udělat z legislativního hlediska, protože pokaždé, když tady začnete říkat, nemůžete dělat to a ono, tak pak jsou tu jiní, kteří by eh, po právu mohli obdržet tu plochu. Takže se omlouvám, ale prostě nedokážu poskytnout správné řešení Určitě je to něco, co je třeba ještě zanalizovat, ale z hlediska pravidel a způsobilosti SZP a toho, jak to provádět. Tady byly i jiné návrhy komise ohledně právního státu a návrhu v rámci eh, víceletého finančního rámce. To určitě paní předsedkyně všechno ví. Takže na to bych se také mohla odkázat. A mm, my se tomu tématu samozřejmě věnujeme. A paní Kiniči bych ještě chtěla říci, že samozřejmě vám děkuji eh, za poskytnuté informace o tom, jak to probíhalo v Itálii. Určitě je to dobrý příklad toho, kdy národní orgány něco dělají, přistoupili k akci a využili národní legislativu k těmto svým krokům ich bin jetzt ehrlich, irgendwie kommt mir das so ein bisschen vor. Und tak já teď eh, mám eh, pocit, jako by terapie byla úspěšná, ale pacient byl mrtvý a my nevěděli proč. Ono to upřímně řečeno zas tak dobře nevypadá v praxi. Nemůžeme říkat, že jsme super úspěšní, ale bohužel pozemky ovládá mafie. Já se to snažím brát trošku s humorem, ale ono to moc humorné není. Takže od, k otázce otrocké práce eh, já se můžu jenom ptát, jestli existuje, ale také, když máme společnou zemědělskou politiku, tak nechceme, aby v ní působili eh, otroci. Takže to je naprosto základní předpoklad jakékoliv společné zemědělské politiky, protože jinak platíme zločincům. Takže já bych prosila o to, aby eh, se komise opravdu důkladně zamyslela nad tím, eh, kromě toho, kolik tam roste ovoce a tak dále, se zajímala o to, jestli u toho pěstování ovoce neumírají lidé. To má tak trošku relevanci pro nás, protože nám jde o celý region. Já vám nic nepodsouvám, nicméně ten problém je zcela viditelný že tam sice rostou pomeranče, ale u toho se zabíjejí lidé, umírají při práci a tak dále. Takže v takovém případě um, ty zisky, které se tam generují, neplní náš cíl. A takhle to popisuje ten článek v Politico. A v, v druhé oblasti to je téma vlastnictví půdy a pronájem půdy, leasing, to taky hraje velkou roli. A mě by zajímalo, jak vypadají, nebo jak se, jak se změní ty nástroje v Sicílii a Kalábrii, nástroje toho, komu bude půda udělena. Protože pokud jsou ty rodiny tak známé, že v okolí už si nikdo netroufá podat žádost o pronájem půdy, tak v tom případě naše úřady, případně úřady přímo na místě jsou neinformované, nebo já nevidím celý ten kontext, všechny souvislosti a o to víc mě zajímá, jak se něco takového vůbec může stát jak mohlo dojít ke vzniku toho fenoménu, který v tom článku generál tak důkladně popisuje. On o tom zjevně něco ví a my jsme tak trošku úplně bez představ. Možná, že nějaká státní místa jsou do toho zapojená eh, personálně, protože takovýhle systém nevznikne jen tak sám od sebe. Situaci v Sicílii a Kalábrii známe v tom smyslu, že víme, že je složitá a víme, že boj proti mafii je velice složitý, ale že v těchto oblastech probíhají takovéhle aukce, takovéhle dražby, a potom na tom pracují vyšetřovatelé o x let později, eh, Guardia di Finanza a tak dále a snaží se opanovat situaci, tak k tomu potřebujeme další nástroje. Já bych chtěla prosila Olaf, aby nám dal určité indicie, ale navrhuji, abychom e, konali ještě následně, následné kroky e, k této problematice a vyhradili si trochu čas, e, než budeme vědět více. Například, jaké následky musí mít, když se zeptáme na vlastnictví půdy a když se ptáme i na pronájem půdy a jak vypadá přímo obhospodařování půdy. Jak to vypadá, když nestačí systém v nějaké zemi a dochází k otrocké práci a na základě té otrocké práce se potom generují obrovské zisky, protože jinak to možné není. Jinak, jinak zkrátka není možné dosahovat takových zisků, když se podíváme na tu finanční bilanci normálního malého nebo středního zemědělce. Ještě bych poprosila jednou Olaf eh, o další doplnění. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za tu velice zajímavou diskuzi a začnu tam, kde vy jste skončila, tedy ta zásadní otázka, jak k tomu mohlo dojít a co s tím můžeme dělat. A vrátím se ještě k tomu, co jsem řekl již předtím, tedy jak se to vyvíjí eh, ty postupy zločinců, Jediný možný způsob, který tu vnímám a známe také ze zkušenosti toho boje proti tomu, je, jsou znalosti. Paní Kiniči má pravdu, že výměna informací a nejlepších postupů je velice konkrétní způsob, jak zajistit, že po celé Evropě všechny orgány budou vědět, k čemu dochází. Takže to mohou zanalizovat. Pan Šestel říká, že to není sofistikovaný režim podvodu, ono, které z nich jsou sofistikované, perfektní takový podvod, eh, vypadá jako, že nemá riziko, ale kdyby to tak bylo, tak bych asi přišel o práci. A možná nebo jednou z těch možnou zdí, před kterou stojíme v rámci toho systému, jakožto Evropské unie, že jakožto zločinec působíte v tom velice otevřeném, jednoduchém systému. A my máme tedy jurisdikce, máme tu pravomoci, máme tu hranice, máme různé orgány, které intervenují zároveň nejsou tu stejná pravidla a stejné poznatky. A pokud nespustíme všechno, nebude všechno fungovat tím správným směrem, tedy tak, že by ti zločinci neměli dostat ani cen z veřejného financování, tak neuspějeme. A paní předsedkyně, vy to říkáte velice dobře. Je to o té zprávě toho pozemku, toho vlastnictví pozemku jak kolegyně z DG Agri říká, e, je to něco, co se týká samotného fungování SZP, ale pokud já přijdu domů a řeknu mé matce, co dělám každý den, tak tomu nerozumí, tedy že SZP funguje určitým způsobem a ta pravidla pro držení půdy jsou zase úplně odlišná. Takže si to vyžaduje nějaké společné úsilí, aby se to propojilo a aby to, se to jaksi nestrácelo ze zřetele a něco tak sofistikovaného pak mohlo vést k těm jaksi nechtěným výsledkům. Nikdo se neodváží do takové aukce, když nějaká trestní zločinecká organizace kontroluje ten pozemek. To říkala paní Kiniči ohledně té kontroly v regionu ze strany eh, těch eh, zločineckých organizací a také eh, to bylo v tom článku v Politico, ty případy, kdy jste majitelem, takže to nabízíte v aukci a pak někdo přijde, zazvoní u vás a řekne, můžete si vzít ty um, vlastně podpory, já radši zůstanu naživu, to, to k tomu také dochází. Já jakožto Itál říkám, že mě to nepřekvapuje, protože už jsem to hodně zaznamenal, již od svého mládí vyrůstal jsem v takovýchto fenoménech. prostě situace, kdy docházelo k takovým trestným činům a soudci, kteří to řešili, byli zabijeni ale je třeba vše tady dát dohromady, ty kontroly, kontrolní systémy, aby vše tady fungovalo. Já myslím, že to i funguje, ale není to dostatečné pro boj proti takovému druhu zločinu. To je takový určitý italský model, kdy máme tady ty super soudce, kteří se mohou, mohou dát dohromady své poznatky na národní úrovni a já doufám, že i úřad veřejného evropského státního zástupce tady v tom bude také nápomocný v boji proti této euromafii nebo eurozločinu, jak nyní narůstá. Pak jsou tu dobré nápady, které mne těší ten černý seznam, ale proto potřebujete mít informace, musíte vědět, na co se zaměřit. Když vyšetřujeme v OLAFu případy podpor, které jsou, řekněme, tak malé, podpor jednotlivcům, tak je to opravdu hodně procesu musíte opravdu vědět, na co se zaměřit. A tím se zase dostávám k té nezbytnosti poznatků, výměny informací a nejlepších postupů. Z toho se hodně ponaučíte, když vyjdete do terénu v Itálii a zjistíte, k čemu tam dochází. A zjistíte ty správné informace. Podle mého názoru aktivně investujeme do toho, abychom eh, věděli opravdu ty správné informace a to získáme opravdovou spolupráci s těmi soudci, příslušnými orgány, platebními agenturami a komisí, když se sejdeme na jednom místě, tak je to pak opravdu jednodušší to, ty informace sdílet. Není to to výsostné řešení, ale je to určitě ten nejlepší způsob, který tu vidím, abychom byli opravdu dobře vybaveni pro ten boj. Děkuji. Um, zunächst einmal ganz herzlichen Dank. Äh, das bedeutet... Tak já vám moc krát děkuji. To potom äh, má za následek, že ještě je potřeba eh, podniknout výměnu informací mezi jednotlivými orgány protože jinak možnosti našich platebních agentur reagovat eh, jsou jaké jsou, protože oni nakonec kontrolují, eh, jestli je půda skutečně obhospodařovaná, jestli skutečně tam rostou eh, ovocné stromy, jestli existuje ten zemědělec, ale jestli je členem mafie, to už tak snadno neidentifikuje. A proto by bylo zajímavé doložit, jak nějakým způsobem zda probíhá nějaká výměna informací o tom, kdo je členem mafie a jaké struktury tam existují a tak dále. A u té eh, otrocké práce by bylo potřeba vytvořit nějaký systém jejího rozpoznávání. To je podle mě ehm, velice nezbytné, protože to není jednotlivý případ. To se opakuje neustále opakovaně. Eh, v Itálii jsou eh, uprchlické tábory a dochází i k případům úmrtí protože to jsou lidé, o kterých nikdo neví, že vůbec v Itálii byl a proto nikomu nechybí v případě, kdy zemře. E, to jsou případy, kde e, je potřeba se na to podívat, protože tady se generují také obrovské zisky. E, kolegyně Vinci by chtěla mít ještě dotaz. Děkuji. Já znám mafii díky bohu jenom z televize a e, tím pádem e, se mi těžko dávají rady. Ale myslím si, že minimálním požadavek by mělo být dodržování národního pracovního práva a e, toto kontrolovat. A když máme všude systémy, Eh, jak si pomo- eh, vyplácet pomoc, eh, tak tady si myslím, že u toho bychom měli zůstat. U implementace pracovního práva a ověřování, zda je dodržováno. A pokud jde o ty aukce, tak to většinou vytváří transparentnost, ale tady spíše ta transparentnost uškodí těm zemědělcům, eh, protože od těch se potom ví, že získávají dotace eh, a tak dále. Takže pokud eh, nějaký zemědělec požádá o dotaci a je to transparentní, tak za ním může někdo přijít a říct, tak tyhle peníze si beru. Takže z tohoto pohledu je těžké i to, eh, jak, do té, jaký je do té kauzy vhled. No, já si nemyslím, že transparentnost je až tak škodlivá, protože zločinci se zajímají sami od sebe o evropské fondy. Eh, to je eh, ten, právě ten profil, který nám tu byl popsán. Já vezmu, si vezmu 327 euro a budu vydírat sousedy, kteří eh, potenciálně budou chtít obospodařovat půdu, eh, seženu si všechny možné výhody a následně vykážu maximální zisk, abych dostal 327 euro za hektar. To je poměrně jednoduchý model, který je velice efektivní. A ehm, my zkrátka musíme o těchto tématech ještě dále mluvit. Ten návrh ohledně národního pracovního práva považuji za mimořádně rozumný, ale myslím si, že některé základní předpoklady bychom neměli nechávat jenom právnímu státu rule of law, ale že by to měl být základní předpoklad i pro vyplácený, vyplácení plateb protože jinak to nenapravíme. V Německu to například předpoklad je. Tam je předpokladem, aby bylo dodržováno pracovní právo a je potřeba to doložit. A pokud to neuděláš, tak nedostaneš žádné hektarové prémie. Tady skutečně se dostáváme do té problematiky, že pacient podstoupil léčbu, léky zaúčinkovaly, ale stejně umřel. Takže zločinci stejně nakonec mají peníze v rukou protože u těch jednotlivých funkcí probíhají kontroly a fungují, ale nemáme úplný přehled, který by zabránil e, uskutečnění trestného činu. E, to je skutečně věc, e, o které se budeme muset bavit dál. Já vám moc krát děkuji a myslím si, že ohledně dalšího postupu bychom měli ještě udělat nějaký follow-up, abychom z toho vyvodili důsledky, protože, jak říkám, nechceme eh, nějak škodit těm 98% normálních, ale chceme zatnout típec těm 2% zločinců. A ještě jednou vám děkuji. Ich darf mich also dann am Takže nakonec bych ještě chtěla poděkovat um, ehm, dochází uh, eh, panu Běnkovi a jsme na konci pořadu jednání. Příští schůze bude 19. února 19.30 eh, až 18.30 20. února 5. března. Eh, pak mezi tím proběhne tedy zjišťovací mise do Česka která bude trvat ehm, dva dny, tam spousta různých setkání a termínů. A dnes odpoledne proběhne výměna s eh, společně s eh, AFKO. Bude to v 3E2. Pan Adam. A bude předložena zpráva ohledně Eh, politických stran. Já už mm, jsem s ním sama o tom diskutovala, bylo to velmi zajímavé. Eh, proč mm, chtějí, aby ta zpráva zůstala důvěrná, protože ty pochybnosti nelze jen tak eh, odmítnout a proto bych chtěla ještě jednou tady kolegům poděkovat a zatím nashledanou odpoledne.